Yes, <clears throat> colleague, you're absolutely right. It's the one who are in time that should be rewarded. So good. Kolegové, máte naprostou pravdu, kdo přijde včas, měli být odměněn, takže vítejte na druhém eh, půldenním zasedání našeho výboru. Neměli jsme žádné návrhy na úpravu programu. Nejprve tedy probereme zprávy, které máme na programu a poté proběhne poměrně dlouhé slyšení. Jak víte, tedy v našeho mandátu ze 17. prosince vyplývá, že musíme vypracovat eh, průběžnou zprávu. A jak víte, děláme to tedy Eh, čistě z technického pohledu. A já nyní tedy dám slovo panu Zábovi. Děkuji, paní předsedkyně. Evropský parlament se rozhodl, že budeme inter- se zajímat o tuto věc, tedy výjimky za špatné interpretace evropské legislativy ve vztahu k emisím automobilů. Jak všichni víte, musíme především prosazovat dodržování těch nařízení, která již byla schválena především tedy 715 2007, která se týk, které se týká schválení typu. A proto musíme ověřit to, zdali tedy existují důkazy, že skutečně dochází k používání odpojovacích eh, zařízení. A také musíme kontrolovat, jak členské státy implementovaly nařízení 7, 4, 6. Proto jsme navrhli hned několik různých expertních skupin a v září mi bylo potěšením přivítat eh, příslušné komisaře, kteří přišli. Bohužel pan komisař Hogan se rozhodl, že nepřijde na slyšení na půdě tohoto výboru. Každopádně chci pogratulovat eh, našemu předsedovi za to, že trvá na tedy tom, že by se komisař měl účastnit a nadále se jej snaží pozvat. Dnes ráno tady představíme průběžnou zprávu a jak tedy všichni víme, je tedy poměrně ještě v raném stádiu. A samozřejmě já si rád vyslechnu připomínky všech kolegů k této věci, případně stínových zpravodajů. Děkuji. Chcete se vyjádřit teď nebo na konci? na konci, takže nejprve dám slovo stínovým zpravodajům paní Revolda Lombon.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 za tady tuto vynikající zprávu. Děkuji. Mám jenom takové tři obecné připomínky. První se týká toho, že nadále velmi často směšujeme problém eh, s odpojovacím zařízením eh, a problém toho, jak jsou definovány emise buď ve zkušebním režimu nebo za skutečného provozu. A já jsem si všimla, že někteří tedy hosté na slyšení byli pozváni zřejmě se záměrem šířit určitou ideologii v tomto ohledu. Ale co je pozitivní, je, že neexistují žádné poznatky o tom, že dýzlové motory by nevyhovovaly podmínkám tak, jak jsme je nastavili. Děkuji a nyní pan Skeliotis. Okay, sorry.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 které by, nás, které by tedy podpíraly to obecné, obecně panující přesvědčení. A proto bych byl proto, abychom odstavecké přeformulovali. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych poděkoval Pablo Zalbově, sekretariátu výboru a koordinátorům za hladkou spolupráci nejenom při návrhu, ale také při e, zpracování té průběžné zprávy. Jak Pavel Zabor řekl, je to čistě procedurální otázka. K bodu G tak toto, to věřím, že je také procedurální. Toto je vyšetřovací výbor a my musíme z toho nakonec vyvodit závěry. A je e, předběžné po dvou slyšení již dělat nějaké závěry. Nicméně, když i tak musím využít této příležitosti, a eh, vyjádřit určitou kritiku, která se zaměřuje především na komisi. Pokud si přečtete vysvětlující prohlášení, tak uvidíte, že již 7. dubna a 14. dubna koordinátoři eh, žádali řadu dokumentů, které jsme nedostali. To už je před šesti týdny no, více než dva měsíce, to, to je dlouho. A když si uvědomíte, že tento výbor má pracovat jenom 12 měsíců, tak dva měsíce je hodně dlouhá doba, abychom čekali na dokumenty. V mém pra- parlamentu národním v Nizozemí vyšetřovací výbor začne se slyšením, až když prostuduje všechny dokumenty, které si vyžádali. My vzhledem k našim interním regulacím jsme byli nuceni začít se slyšením předtím, než jsme dostali dokumenty od komise. Kromě tady těch, které již uh, byly zveřejněny a které, eh, které byly k dispozici na začátku. To je neakceptovatelné. Věřím, že komise by měla skutečně zvýšit úsilí a spolupracovat. Když žádáme o dokumenty, nečekám je za 24 hodin, ale 48 hodin zas není tak um, dlouho, abychom tedy žádali o dokumenty. Takže vás chci vyzvat, nebo tedy komisi chci vyzvat, aby lépe spolupracovala. Jeden příklad – Eh, minulý týden v Nizozemí byla iniciativa Mira eh, parlamentu v Hágu eh, organizovat tiskový briefing. A to se dělá pravidelně, tady každých několik týdnů, vždy tam jsou poslanci, někdo z komice, někdo z parlamentu. Dává tady neutrální tiskový briefing holandským žurnalistům. Eh, takže to je vždycky mezi mm, parlamentem, mm, během parlamentem, během komisí, během komise. Tentokrát komise odmítla spolupracovat, což je zvláštní. Neříkám, že to je politické, ale trošku to tak zavání. A já bych tedy ještě jednou při této příležitosti chtěla vyzvat komisi, aby lépe spolupracovala, aby posílala dokumenty, o které žádáme a eh, to včetně dokumentů, které si musíme číst v tajné, v té eh, zabezpečené čtecí místnosti. To je tedy všechno, co jsem chtěl říct. Ehm, děkuji za spolupráci vám a doufejme, že budeme schopni hlasovat o této průběžné zprávě a přejít ke vlastní práci v nadcházejících měsících. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji našim oběma zpravodajům. Eh, stínový zpravodajům a koordinátorům za spolupráci a důvěru. Co se týče k těm dokumentům, tak o tom budeme jednat dál na koordinátorech. A je důležité, abychom tedy předali signál komisi, že budeme že je rostoucí frustrace s tou spoluprací a že to musíme řešit. Lhůta pro pozměňovací návrhy k této zprávě je zítra v 18 hodin. Ehm, Hlasování má být 13.7. a přijetí v plénu by mělo být v září tohoto roku. Pokud nemáte připomínky, tak můžeme přejít k tomu slyšení. Máme takové hm, zvláštní slyšení. Máme tady čtyři zástupce komise, přičemž jeden z nich je v důchodu. Eh, takže bych je představila a pak řeknu něco na úvod. Vedle mě je pan Gwenol Koziku, což je ředitel průmyslové politekonomické analýzy od eh, června 2015. Paní Joana Sikovská, která je vedoucí oddělení pro automobilový průmysl také od června 2015. Pan Filip Žán, bývalý vedoucí oddělení pro automobilový průmysl od prvního, eh, od ledna 2008 do května 2008 a pan Schultke Braus, který je bývalý vedoucí oddělení eh, do roku, do prosince 2007. Já ty, ta data zdůrazňuji, protože je to důležité, abyste věděli, kdo byl za co kdy zodpovědný. Máme na to maximálně tři hodiny, máme tady čtyři zástupce. Mm. Pan Koziku, eh, eh, ředitel, ehm, nám vysvětlí, jak eh, DCA funguje podle komitologie. DCNV je regulační výbor, který poskytuje závazné stanovisko k návrzím prováděcích opatření komise. Vy také vysvětlíte, jak ehm, se řeší testy ve e, skutečném provozu, jak to řešil DCSI, a pak uh, uh, budete hovořit o DAAG, expertní skupina a v TCNV, mimo jiné. Máte 20 minut na úvod. Jak jsem řekla, máme celé tři hodiny. A máme tady čas na otázky. Začneme s pravodají, jako obvykle, pak jednotlivými frakcemi a pak budeme mít větší časový slot. A já chci připomenout kolegům, Um, abyste své otázky vždy kladli jednomu z našich čtyřech zástupců. Takže máte slovo na 20 minut na úvod. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení místo předsedové, poslanci, dámy a pánové, děkuji, že jsme byli pozváni na toto slyšení. Já tady dnes na vaše, na vaše žádost budu hovořit o dvou konzultativních orgánech, jejichž aktivity souvisí s implementací evropské legislativy k schválení typu motorových vozidel. Každý z těchto orgánů funguje na trošku jiném základě a jeho fungování má trochu jiný cíl. Nejprve tedy vyjasním, jaké úkoly má technický výbor pro motorová vozidla, eh, jaké je jeho složení a jakým způsobem pracuje. A také vysvětlím tady, jak jsme postupně zaváděli testování za skutečného testování emisí za skutečného provozu. A konečně tady pohovořím také o tom, jakou roli v tom hrála komise a členské státy, zvláště z pohledu expertní skupiny pro schválení typu. Nejprve tady je ten technický výbor pro motorová vozidla funguje na bázi takzvané komitologie. Smlouva stanovuje, že základní zodpovědnost za implementaci evropské legislativy je na bedrech členských států, nicméně je potřeba nastavit rovné podmínky pro implementaci. A z toho důvodu také někdy má implementační pravomice i Evropská komise. A má-li tedy komise uplatnit tyto pravomoce, musí nejprve opatření prostřednictvím již dojde k implementaci, konzultovat s výborem, ve kterém jsou zastoupeni všichni členské státy. Platí tedy obecné pravidlo, že experti, kteří zastupují členské státy na půdě výboru, byli vysláni příslušnou státní zprávou v souladu s příslušnými národními pravidly a vyjadřují stanovisko své země. Dochází také k interní koordinaci těchto stanovisek mezi různými orgány a na národní úrovni, předtím jich se vyjádří. Existuje několik možností, jakou proceduru eh, zvolit V případě, že členské státy předaly a pravomoc nad implementací sekundární legislativy do rukou komise. Za prvé je možné rozhodnout na základě procesu spolurozhodování, což je závazné rozhodnutí. Například tedy legislativa k emisím z vozidel byla přijata v roce 2007 a proto bylo možné v rámci komitologie při, eh, zvolit regulatorní postup s přeskumem. Lisabonská smlouva zavedla určité změny kometologie, včetně toho, že rozlišuje mezi prováděcími a akty a akty v přenesené pravomoci, které vstoupily v platnost od 1. ledna 2009. To se tedy ještě nevztahuje plně na legislativu ke schválení typu. a nyní situace řeší kolegislátoři, tedy Evropský parlament a Rada. Technický výbor pro motorová vozidla byl založen jako regulatorní výbor v kontextu komitologie. Proto tedy vypracuje stanovisko k implementačním opatřením, které přijala komise a toto stanovisko potom kvalifikovanou věč, většinou schválí nebo prostě o něm hlasuje za účelem regulatorního postupu s přeskumem, což je tedy ta správná procedura v rámci kometologie, podle procesu z roku 2007, kdy byla legislativa o emisích z vozidel poprvé představena, je nezbytné získat pozitivní stanovisko tohoto výboru, než může komise přijmout příslušná implementační opatření. A nyní tedy k testování emisí za provozu. Tento požadavek se objevil poté, co tedy o jeho užitečnosti pohovořila studie, kterou si komise zadala u výzkumného institutu JRC. Ty první technické parametry byly ověřovány na lehkých užitkových vozidel. Byla za tímto účelem ustavena zvláštní pracovní skupina a také podstupy, podskupiny, které se zabývaly všemi technickými detaily. Následně v dubnu 2014 komise odprezentovala členským státům na půdě technického výboru pro motorová vozidla svoji představu toho, jak by balíček testování emisí za skutečného provozu mohl fungovat. A to v souladu tedy s příslušným nařízením 715 2007 a, a příslušnými úpravami. Komise také přiznala, že postup implementace v různých tedy subsektorech nebude postupovat stejnou rychlostí. Nicméně, protože každý z těchto regulatorních návrhů musí schválit kvalifikovaná většina členských států je jasné, že bude docházet i k dalším spožděním. Diskuze k testování emisí ze skutečného provozu byly opakovaně na programu každého zasedání technického výboru pro motorová vozidla v období od dubna 2014 do května 2015. Celkem šlo o 10 zasedání. Vzhledem k tomu, že testování pro monitorování dusíkatých emisí za skutečného provozu bylo považováno za vůbec nenaléhavější úkol. A tato sloučenina byla tématem prvního návrhu legislativy k testování emisí skutečného provozu. Takže tedy na jedné straně došlo z právního hlediska k opravě toho, jak jsou implementovány emisní limity. V tom se že berou v úvahu skutečnou zátěž za provozu a také tedy obavy ze závažného znečištění eh, ovzduší dusíkatými sloučeninami. A také na druhou stranu tedy byly brány v úvahu dopady, jaké to bude mít na výrobce automobilů, tedy ty požadované úpravy. Na konci roku 2014 technický výbor pro motorová vozidla obecně podpořil myšlenku testování emisí ze skutečného provozu Nicméně celá řada věcí byla stále ještě ve stádiu rozpracování a bylo třeba je znovu redefinovat. Největším problémem byla definice dynamické doplník, dynamických doplňkových limitů a také základních limitů, které jsou regulatorní analýzy překročit, takzvané NTE. Ukazatel NTE je vypočítán jakožto násobek regulatorních emisních limitů vynásobený faktory schody. Ovšem tyto problémy nějak neovlivnily práci na první verzi legislativy k testování za skutečného provozu. A poté, co proběhl proces konzultací, byl předložen návrh na řízení a na svém zasedání 24. dubna března 2015 jej eh, technický výbor přeskoumal do k závěru, že nemůže podpořit návrh komise v jeho současné formě, tedy nepodařilo se tento návrh schválit kvalifikovanou většinou. Následně ještě před dalším zasedáním technického výboru Německo předložila kompromisní návrh, který neobsahoval eh, cíle na limit, cíle na datumy pro zavedení faktoru konformity a navrhoval jejich postupné zavedení ve dvou fázích, a to pouze tedy v rámci úvodních ustanovení. Vzhledem k tomu, že tento návrh byl předložen a s nedostatečným náskokem, nebylo možné jej na následném zasedání technického výboru skutečně přeskoumat. Proto tedy technický výbor nejprve 19. května 2015 hlasoval k prvnímu balíčku RDE a to ve chvíli, kdy byla přítomna většina členských států. Tento první balíček byl následně přijat a komise začala pracovat na návrhu tzv. druhého regulatorního RDE balíčku. Tento byl schválen technickým výborem 28. října 2015. Návrh nařízení byl takovým základem pro analýzu nespolehlivého fungování přenosných měřících systémů emisí a také tedy data, která jsou takto vyprodukována, byla předmětem přeskumu. Druhý balíček RDE nastavuje kvantitativní cíle pro emise oxidu dusíkatého v případě dýzlových motorů při testování ve skutečném provozu. Navíc také zavádí povinnost pro výrobce automobilů plně implementovat strategie pro redukci emisí. Tento druhý balíček byl velice ambiciozní, protože navrhoval co nejnižší možné limity, tak jak to vyplývalo z právní a technické analýzy, kterou si nechala vypracovat komise. Tento eh, návrh eh, regulace eh, neprošel, bylo nutné limity mírně navýšit, nicméně stále tedy v rámci toho odsouhlaseného rozsahu, tak aby se podařilo získat schválení kvalifikovanou většinou členských států. Ty tedy konečně hlasovali o celém rozpětí a tím byl balíček schválen. V tuto chvíli komise pracuje na návrhu třetího a čtvrtého balíčku RDE. Třetí balíček RDE bude představen ještě tento rok, čtvrtý potom na začátku roku 2017. Třetí balíček RDE bude, navrhovat, bude obsahovat návrhy opatření, která umožní měřit výskyt eh, prašných částic v rámci testování za skutečného provozu. A kromě toho také bude vyžadovat, aby eh, výrobci automobilů vybavili svá vozidla prohlášením o schodě, což dává určitou míru jistoty spotřebitelům. A konečně tedy v tom čtvrtém balíčku RDE komise nedefinuje pravidla pro nezávislé testování vozidel z provozu, včetně regulatorních dopadů v případě, že je zjištěna neschoda. Já bych tedy teď rád vypíchl několik aspektů celého toho procesu zavádění testování za skutečného provozu. Nejprve tedy bych rád řekl, že veškeré technické parametry prověřila speciální pracovní skupina zaměřená na lehká užitková vozidla a emise za provozu. Za druhé, problémy, které vyplynuly z diskuzí na půdě technického výboru, přehodnotila komise z pohledu dostupných vědeckých a technických údajů a dále byly prodiskutovány na úrovni pracovní skupiny pro lehká užitková vozidla. Konečně tedy naším záměrem bylo posilovat konsenzus a dosáhnout určitých kompromisů tak, abychom dodrželi původní časový plán přijímání jednotlivých opatření. Je to naprosto zásadní, protože členské státy mají pravomoc zablokovat celý proces prostřednictvím a kvalifikované většiny. Za čtvrté, i když došlo k určitému spoždění při schvalování prvního balíčku RDE, v důsledku toho, jak probíhalo hlasování na půdě technického výboru. Nemělo to žádný zásadní dopad na časový rozvrh, tak jak jsme jej představili již na začátku celého procesu implementace. Komise vždycky kladla velký důraz na včasné přijetí tohoto materiálu a rozhodnutí k RDE považovala za prioritní. Tyto testovací metody za skutečného provozu již jsou zatím tedy v tom testovacím režimu používány od začátku roku 2016 a plně vstoupí v platnost v září 2017. Konečně mi ještě dovolte představit skupinu expertů na schválení typu. Je to tedy expertní skupina, ve které zasadají národní experti, která funguje neformálně a proto tedy nemůže přijmout žádná závazná rozhodnutí na rozdíl od technického výboru. Tato skupina byla vytvořena v roce 2010 v zájmu zajistit transparentnost nezbytných změn, které vyžaduje komise a které potom musí tedy a zpracovat příslušné národní orgány, které se zabývají schválením schody. Zasedání této skupiny předsedá zástupce komise. Je to tedy platforma pro výměnu názorů a koordinaci. Nemůže ten, tato skupina tedy přijímat žádná závazná rozhodnutí. S otázkou může přijít, teda otázkou k diskuzi může přijít jak zástupce komise, tak členského státu a zápisy eh, z těchto zasedání jsou k dispozici na webových stránkách komise. Já bych tedy rád z pohledu schválení typu rád zdůraznil dvě věci. Za prvé, ten rozdíl mezi výsledky testování v laboratoři a ve skutečném provozu, pokud jde o emise, tento, tato pracovní skupina neřešila, protože to je téma, kterým se zabývá technický výbor. A zavedení tedy daleko přesnějšího typu eh, eh, testování, tedy eh, takzvaného VLTP, a tedy i zavedení testování emisí ze skutečného provozu, jsou témata, které je třeba řešit na půdě komitologie. Za druhé, použití odpojovacího zařízení pracovní skupina také neřešila, a to dokonce ani poté, co vypukl skandál s Volkswagenem. Protože není důvod, aby se touto problematikou zabývaly orgány, které řeší schválení typu. To je tedy z mojí strany vše já vám děkuji vše, já vám děkuji a nyní tedy zahajuji diskuzi. Nejprve pan zpravodaj. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji za ta všechna vysvětlení. Včera jedny britské noviny tvrdili, že v roce 2010 Evropská komise znala to, že jeden výrobce eh, používá tento typ eh, zařízení. A Joint Research Center, eh, který již vystoupil před naší vyšetřovací komisí, prohlásil eh, doslova, že testované vozy vykazovaly extrémně vysoké emise NOx eh, během testu za nízké teploty. Poněvadž za nízké teploty tyto emise nyní nejsou regulovány, tak v podstatě toto je otázka strategické volby Eh, výrobce a eh, výrobce tedy testuje toto proto za nízkých teplot. A dále eh, tento článek, který byl včera zveřejněn, tak také hovoří, že v listopadu 2014 ředitel DG Envy pan Falkenberg napsal dopis bývalému řediteli, generálnímu řediteli, pane Kajechovi Krespo a tam eh, říkal, že by se měly prověřit určité praktiky, které provozují někteří výrobci, to znamená, aplikují tyto různé technologie, aby snižovali emise za nízkých teplot, eh, když tedy v podstatě Eh, ten vůz potřebuje energie navíc. Dále se i hovoří o tom, že komise tehdy věděla a že měla povinnost informovat členské státy. Já bych chtěl vědět váš názor pokud je o tento článek, který byl včera zveřejněn. A chtěl bych vědět, tady eh, vy můžete opět zopakovat, že komise měla nějaké důkazy o používání eh, těchto zařízení, které deaktivují tedy eh, eh, eh, proto, aby mohli výrobci jasně podvádět. Um, the concept of defeat... Takže to je koncepce, která není nová. V podstatě to je zakázáno legislativou od roku 98 a takže od té doby byly provedeny dlužné studie a členské státy vědí, že musí pro, m, mm, aplikovat tento zákaz a takže vědí, že zde je velké riziko emisí NOx. To znali členské státy komise, ale musím zopakovat, že komise nebyla si vědomá toho, že byly nějaké případy podvodů ale hm, také laboratorní testy eh, jasně eh, přesně nepodchycovaly výši emisí, eh, které se dostávají během reálného provozu, které se dostávají tedy do atmosféry během reálných podmínek, což asi bude vzhledem k různým faktorům. Takže my jsme z toho dospěli k závěru, že v době, kdy jsme měli zlepšovat hm, testovací metody, to znamená vyvinout nové testovací procedury, tedy měřit emise v reálném provozu, takže to jsme si byli vědomi, že je třeba udělat. A my máme tedy Research Center, který provedl naši e, žádost studii, která byla zveřejněna v roce 2011 až 2013 na internetu a byla tedy veřejně dostupná a její obsah byl obšírně diskutován s členskými státy, které e, e, vyvíjeli nové eh, způsoby testů. A tento tým eh, měřil eh, emise výfukových plynů, takže a jasně dospěl k závěru, že v podstatě ty testy laboratorní nereflektovaly mm, emise v reálných podmínkách a i v podstatě mm, tohoto mm, bylo takový podpůrný materiál pro rozhodnutí komise, takže to je nyní v public domain, tyto všechny informace. A i e, zde se hovořilo o tom, že je zde potenciál podvodu, ale to nikdy nebylo součástí těchto studií a v podstatě neměli přístup k těm e, kontrolním jednotkám, kde se kontrolují e, motory zprávy tedy potom byly použity komisí a komise začala okamžitě pracovat na nových procedurách testování emisí, tak abychom měli přesnější způsob, jak měřit emise NOx a jak i snížit tu možnosti podvodu. Ale víme, že regulační rámec eh, měl být zlepšen, to jsme věděli jako komise a proto komise eh, pracovala na tom, aby se změnil procedury provádění testů. To jsme udělali. Thank you very much and good morning everyone. So uh, regarding the comments you made on... Ano, takže takže, takže ty, a ty poznámky k tomu článku, který byl zveřejněn včera v The Guardian, a to znamená doměla eh, přítomnost toho, těch eh, softwaru, softwaru. podvodných softwarů, takže zde, ale to eh, nebyly dýzlové motory, které zde byly zmíněny, ale benzínové. A v podstatě šlo pouze o jeden, jeden vůz, a takže jde o to, zdali je to Eh, se týká pouze tohoto konkrétního případu, nebo stali je to obecné. A dále byla, ta, byla to otázka těch testů, protože tam se hovořilo o testu 6, takže mm, ty emise NOx, ty se ale neregulují mm, v tomto případě, takže to je třeba si do úvahy. A také jsme prověřili, aby, že skutečně uh, Eh, po tom startu, na startování motoru, to, eh, ten výkon je dobrý. A my, my si myslíme, že tento příklad, který je zde citován, tak ten je neutrální, v podstatě ten nic neprokazuje. Děkuji. Možná poslední poznámka k tomu článku. Ho, se eh, hovoří o těch dokumentech, které údajně někde prosákly, ale ty jsou de facto k dispozici na webovské stránce komise. Pan Gerbrandy. Ano, děkuji paní předsedkyně. My eh, jsme začali se slyšením, ale nedostali jsme zápis z těch schůzí, o které jsme požádali. To je velice taková neblahá situace teď. Tak moje první otázka je, vy mm, mm, jste předložili seznam eh, tedy eh, těch organizací, které participovaly na pracovní skupině, ale nedostali jsme seznam jmén. Kolik lidí z jedné organizace například? Můžete nám poskytnout tento seznam dnes? poněvadž já si myslím, že to je pro nás velice užitečné. A možná byste mohli vysvětlit, kolik lidí eh, tam bylo z průmyslu například, Mm, kolik se jich zúčastnilo na těch pravidelných mm, schůzích pracovní skupiny? 5, 50, 15? A jak je to ve vztahu s počtem zástupců z komise a členských států? Protože mm, pouze Velká Británie, Švédsko, Německo, Nizozemsko, pouze tam byly zastoupeny, pokud vím, na této pracovní skupině. Jak tedy bylo to zastoupení členů té expertní skupiny, té pracovní skupiny vyvážené? Stručně. Stručně ano, eh, rovnováha zastoupení, eh, takže Eh, byla i početně, tedy to bylo vyvážené, eh, vy jste zmínil počet členských států, ano, členské státy se také do toho zapojily a eh, takže členské státy měly možnost zapojovat se do diskuzí a některé členské státy prostě mají větší zájem, jeden menší. Pokud jde o počet účastníků, samozřejmě asociace tam vyslala své zástupce podle jejich kompetencí, dovedností, ale nebylo to nikdy, takže tam bylo 10-12 účastníků eh, z jedné organizace, kdežto ostatní organizace by byly zastoupeny početně daleko méně. Dobře, ale můžete nám tu informaci poskytnout, poslat nejenom tedy jména organizací, ale konkrétně lidi, kteří kteří eh, se zúčastnili. A otázka číslo čtyři. Vy říkáte, že musíte počkat až do roku 2011. Eh, kdy byla vytvořena tato pracovní skupina, protože zatím na trhu nebylo dostatek motorových vozidel Euro 5, ale Euro 3 a 4 také. U nich, tedy u těchto motorových vozidel, byly zjevně diskrepance v těch testech, takže proč jste čekali až na dostatečný počet vozidel Euro 5 na trhu? Deux éléments dvě věci. Ano, je pravda, že my jsme měli informace týkající se rozdílu mezi hodnotami v laboratorních testech a v reálném provozu u motorových vozidel, které již byly na trhu, tedy Euro 4. Ale Euro 5, Euro 6, tyto normy výslovně, myslím v článku 14, stanoví, že musíme prověřovat výkonnost eh, motorových vozidel Euro 5 a 6, než vůbec potom mm, lze rozhodnout o nových eh, testovacích eh, mm, testech v reálných podmínkách. První vozidla, která se objevila na trhu, vím, že právní povinnost souladu u nových typů to platí od roku 2011 a první motorová vozidla byla k dispozici na konci roku 2010-11. Tudíž bylo nezbytné vyčkat, až budou k dispozici tato motorová vozidla a poté je testovat v reálných podmínkách, tak jak nám to stanoví příslušný eh, předpis, tedy Euro 5, Euro 6. A konkrétně to jsme udělali. My jsme zahájili činnost na konci roku 2006 ale mm, mm, my jsme eh, především potřebovali tedy eh, i údaje, i během eh, předchozích diskuzí vy jste hodně zmiňovali tyto údaje, když se tady měli zástupce Joint Research Center. Ale podle slyšení mm, ze včerejška, tak experti obecně věděli, že ten testovací cyklus byl daleko zastaralý, ještě daleko před rokem 2011, takže proč to trvalo tak dlouho? A proč jste nepřijali kroky předtím a nezlepšili jste ty testovací procedury předtím. Ano, to je jasné, pokud jde o ten fakt, že e, všichni to věděli, to tež platí i pro komisi, všichni věděli, že zde existují velký rozdíl mezi hodnotami naměřenými v laboratoři a emisemi v reálném provozu. Tudíž to byl náš hlavní cíl, to znamená definovat postup, který bude eh, eh, udvěryhodný, nový, tak abychom reálně byli schopni měřit reálné emise. To byl cíl. Máte pravdu, ty údaje byly k dispozici již v roce 2008, ale to se týkalo motorových vozidel, které byly v souladu s pravidlem s normou Euro 4. A Eh, nařízení o tedy u emisích Euro 5, Euro 6 stanovuje povinnost, že se mají měřit emise nových motorových vozidel, které budou v souladu s normou eh, předpisem Euro 5 a Euro 6, především 6, pokud jde o dieselové motory. Takže svým způsobem. Ano, pro, o těch problémech se věděli, vědělo, ale bylo třeba čekat na údaje a poté, až bylo možné zahájit hodně e, práci na těchto procedurách, to je to, co jsme udělali v letech 2011, 12, 13, 14 a poté jsme zahájili činnost tak, abychom se dohodli na strategii a na e, tedy té, e, na té právní úpravě RDR. Dobře, tady tady mluvíme pořád dokola. Stejně jako mm, je kruhová tato místnost, já už teď chápu, proč ta pracovní skupina potřebuje tolik času. Děkuji. Pan Helec. Um, je to e, tedy zvláštní, ale možná mi někdo může říct stručně, kdy komise si uvědomila, že emise NOX jsou problém u dýzlových motorů. Datum stačí. L- rok stačí. Myslíte NOx emise samotné, anebo měření NOxu nebylo přesné? Lorsque la réglementation... Když právní úprava Euro 5, Euro 6 byla přijata v roce 2007, eh, tak tyto informace již byly informace eh, o kterých věděli oba eh, zákonodárné orgány a takže proto se, se rozhodlo zrevidovat, novelizovat tyto předpisy, ale aspoň v roce 2007, ano, ty byly již k dispozici. So. Kdy vás přeruším, takže již v roce 2007 komise věděla, že NO2 dvě emise z dýzlových motorů je pro, jsou problémem. Ano, dobře. Tak Takže jak jste eh, mm, vnímali příčinu toho problému? Proč ten problém existoval? Pokud je problém, je, má to nějaký důvod. Pokud jsem dobře pochopil vaši otázku, takže jaké byly důvody, zdroje, eh, eh, jaký byl typ technologií, které se používaly? To byl první typ problému, to byla ta technologie. A druhý bylo ta potíž vůbec měřit dopad emisí, když eh, motorová vozidla byla homologována, schválena. My. So... Tak kdy vás zase přeruším? Takže vy nejste schopen říci, že jste rozuměl nebo nerozuměl, v čem je problém. Je to pravda? Mě zajímá tedy ne odpověď, která není předem připravená. Eh, co se skutečně dělo? Pokud mohu, dýzlové motory eh, vypouští více noxů než benzínové. Vždy jsme měli více dýzlových motorů v Evropě než v USA. Proč máme v Evropě více dýzlových motorů než v USA? To jsem chtěl vysvětlit. Několik sekund, prosím. <coughs> Máme dýzlové motory, protože pouští méně CO2 a my jsme chtěli zredukovat CO2, takže zbavit se jich nebylo nebyla alternativa, když to v USA prakticky neexistovaly mm, eh, běžná, ne automobily s dýzlovými motory, osobní automobily. Takže my máme problém s NOXy, protože máme dýzlové motory a dýzlové motory máme, protože jsme chtěli snižovat CO2. Takže na, při dosahování našeho cíle redukovat CO2 v komisi, jak jste si byli vědomi, do jaké míry jste si byli vědomi toho, že, že to je buď a nebo tedy, když eh, redukujete CO2, tak zůstanou na vysoké úrovni noxy, protože dýzly vypouští noxy. Když se podíváte na ta čísla, ty limitní hodnoty přijaté v Euro 5 a 6, tak vidíte, že jsme museli, mm, že jsme se museli pokoušet redukovat noxy, že jsme se přiblížili, ale nedostali se na úroveň, jako byla v USA. Takže byla snaha redukovat emise NOXů a my jsme na tom pracovali a podnikali kroky. Mnoho z nás si tady eh, čte schrnutí Eh, workshopu z listopadu 2010. A to už je nějakou dobu, ale říká se, že eh, emise z dýzlových motorů jsou stabilní a neklesly ani z Euro 4 a 5. Podíl emisí NOXu eh, Eh, zůstal stabilní, ale se NO2 stouply, takže z roku 2010 jste měli interní dokument, kde se říká, že u benzinových motorů to klesá, u dýzlových to ve skutečnosti stoupá. Co jste s tím udělali? Co jste dělali? My přijímáme legislativu, která říká, že byste měl snižovat. A co jste udělali, aby to bylo nižší? vous avez raison, les... Máte pravdu, ano, znalost věci byla evidentní v roce 2010, ale v roce 2007 ano, zdroj toho problému je rozdíl mezi emisemi měřenými v laboratoři a reálnými v reálném provozu, tedy v eh, cyklu, testovacím cyklu reálných podmínek. Eh, takže cílem v roce 2010 bylo právě nahradit měření labo, laboratoři, laboratorní měření v podstatě, které, což eh, nevedlo ke snižování emisí, to jsme skonstatovali v roce 2010 a proto jsme eh, chtěli nahradit laboratorní testy, které nebyly uspokojivé, protože neumožňovaly reálné snižování emisí, snížení emisí nezávisle na tom, co se všechno dělalo v těch letech, kdy jsme měli euro 3, euro 4, euro 5, 6, když jsme na tom pracovali, bez, eh, s novou metodou, tedy, která umožní Eh, tedy zjistit, jaký je reálný dopad emisí. Děkuji. Agentura pro eh, prostředí, životní prostředí, jak jste řekli, od roku 2004 předala a zveřejňovala na internetu eh, podklady o dopadu NOXu eh, z roku 2000, od roku 2004. Tak já předpokládám, že i komise měla tyto informace, že jste o tom již věděli v roce 2004. A jako kolegové, já jsem šokována a zároveň, mm, samozřejmě já jsem politička, takže já jsem šokovaná tím spožděním, než se vůbec členské státy dohodly, jak to bude s RD. A mm, i vy jste měli přece přístup k těmto informací a pokud jde o e, NOXy, mm, a já bych ráda s vámi se podívala na toto. Tady existuje taková nekoherentnost ve vašich odpovědích. Eh, otázka 4 a 6, například, když hovoříte o existenci eh, defeat device. Vy říkáte, že jste o tom nevěděli jednou a v druhé odpovědi říkáte, že tam bylo podezření spojené s tím, že se používá toto defeat device. Můžete upřesnit, mm, zda máte nějaké znalosti o tomto defeat device? Le, eh, pour ce... Pokud jde o ten poslední bod, to znamená ty defeat devices, <laughs> takže eh, riziko, že se používalo toto zařízení pro účely podvodu, tak právě to, že od roku 1998 eh, vlastně máme již zákaz používání těchto defeat devices. Ale riziko používání defeat devices, my jsme o tom nevěděli. O tom jsme nevěděli já nevím, zda mohu hovořit za kolegy, ale my jsme se dozvěděli až koncem eh, září, když došlo k té aféře kauze Volkswagen. A riziko eh, bylo známé a to byl důvod, proč legislativa zakazuje, stanovuje podmínky, za kterých Mm, lze používat podobná zařízení. No já se eh, omluvám, já vás přeruším, protože když se podíváme na studii dopadu z roku 2013, to je studie komise, eh, která doprovází návrh revize směrnice 235, na, eh, tam se jasně na straně 23 jasně říká, že zde jsou důkazy o nelegálních praktikách ze strany určitých uživatelů, kteří se snaží o podvody tak, aby Eh, se, eh, aby mohli tedy se ve snaze podvádět eh, s těmi emisemi. Takže to již bylo v roce 2013, ne 15. Euh, Abych doplnil tyto informace, kolegy, tak ano, tady panovala neustálá obava Eh, pokud jde o validování testů. Zde existovala obava, která existovala po celou dobu, kdy jsme pracovali na RDE. My jsme se proto snažili neustále hledat, protože to bylo zakázané, protože se to těžko zjišťovalo, zda to někdo používá. My jsme se proto snažili nalézt metodu, tak abychom mohli měřit emise a vyhnout se používání validačních eh, prostředků. Takže během celé té činnosti, kdy jsme pracovali na RDE, tak zjistíte vždycky, že se tam hovoří o potenciálním riziku a nebezpečí. No to není potenciální riziko, které zde se eh, popisuje a prezentuje v té vaší studii dopadu. Tam se hovoří o tom, že to, bylo již, že to byla známá věc, ne nějaká obava. Tady už byli mrtví lidé, takže to bylo známé. Proč tedy? No, během celých těch let jsme konstatovali, že existovalo riziko, ano, to jsme zmínili v roce 2010, když jsme pracovali na uh, analýzách RDE a tam se to také zmiňuje. Zmiňuje se i to validační e, zařízení, ta, o tom se hovoří ve výměně informací během semináře v roce 2010, potom naleznete i tu zprávu Joint Research Center z roku 2013, ano, tam se o tom také mluví, takže tady mm, se vědělo o potenciálním riziku používání tohoto zařízení, ale neexistovaly důkazy, hmatatelné důkazy, tak abychom mohli říci ano, tato zařízení se používají. No já mám další otázku. Vy jste věděli o setkání před, mezi panem Stanigerem a SEA v roce 2015, když jste pracovali na tom balíčku RDE, věděli jste a co víte o kontaktech mezi CEA nebo dalšími zástupci průmyslu a úředníky komise, kteří pracovali na této agendě? Jak víte o těchto kontaktech? No, my, ano, ty kontakty s průmyslem. No, my samozřejmě máme kontakty s průmyslem, stejně jako máme e, kontakty s environmentálními nevládními organizacemi, s členskými státy, máme kontakty se všemi dotčenými subjekty a organizacemi. A tak, abychom získávali kompletní informace my eh, v podstatě jako eh, úředníci komise my neznáme pravdu všechnu pravdu světa. Takže proto my musíme si doplňovat informace. A to žádným způsobem neovlivňuje náš způsob nezávisle si věci vyhodnocovat a navrhovat eh, nezávisle eh, příslušným orgánům eh, rozhodnutí či návrhy, legislativní návrhy, které potom se překládají členským státům a spolu zákonodárným orgánům. My máme mít kontakty s každým, to je úplně normální, protože potřebujeme informace z terénu a od expertů. A my eh, získáváme informace ze všech zdrojů, ať jsou to akademické kruhy, ať jsou to státní veřejná zpráva členských států, ať jsou to nevládní organizace, spotřebitele či průmysl. A teď pokud jde o ten, jedno, ten konkrétní případ, eh, možná Joana k tomu něco řekne. The meeting that you met... Velice stručně ta schůzka, kterou jste zmínili eh, v tom, k tomu datu, tak ta neproběhla. Pan I'm sorry. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já, já bych možná od té minulosti se chtěl, měl, můj dotaz by byl spíš do budoucna. Eh, a to ohledně testování emisí eh, za reálného provozu, které, která se má začít aplikovat již od roku 2017, tedy velmi brzy a není mi zcela zřejmé, jak bude měřeno, měření aplikováno z pohledu dynamiky jízdy. Docela se tomu dává vážný, vážný, vážná síla. Implementační nařízení dohodnuté příslušným výborem expertů členských států odkazuje na náhodné zrychlování a zpomalování. V realitě ale hodně záleží na stylu jízdy, který má každý řidič jiný a je tam velká míra volnosti, čili velmi složité i e, tato čísla e, komparovat nebo, nebo je srovnávat mezi sebou. Jestli byste mě mohli vysvětlit e, tento, tento přístup. Děkuji. Thank you. Yeah. Um, the RD test driving has got that. To uh RDE, ta je to vlastní proces testu bude během e, jízdy, což je složitější než e, posuzovat něco v laboratoři nějakým předem definovaným postupem. Jsou tam dva prvky, které, kde e, se to ne, ne, neliší to budou nějaké hraniční podmínky, třeba mm, výška, v jaké ten test probíhá a způsob řízení taky, způsob jízdy. Co se týče té výšky, eh, geografických podmínk podmínkách, tak tam máme předpokládanou marži ve faktorech konformity, které reflektuje také chybovou marži a statistickou nejistotu, kterou teď máme. To, to se tam řeší. Co se týče způsob řízení, tak to je věc, kterou mm, jsme měli zvažovat, ale já chci zdůraznit jednu věc, že to ch- chceme posuzovat, ale chceme být neutrální, co se týče ekologických dopadů. Možná ještě jedna e, poznámka Máme eh, to v druhém balíčku RDE, takzvané eh, komplementární hraniční podmínky, což nám umožňuje eh, jak si reflektovat příliš měkké a příliš agresivní řízení. To jsou tedy styly jízdy. To nám umožní najít rovnováhu mezi těmi, kdo chtějí řídit hladce a pro ty, kteří chtějí řídit agresivně. Paní Meissner? Děkuji. Ehm, vy jste řekla, že od roku 2010 víte, že hold jsou ty, existují ty defeat devices takzvané. Na jedné straně tedy komise je strážkyní smluv a řekli jste, že to je zakázané, ale e, na druhou stranu nejsou hmatatelné důkazy, že se to skutečně aplikuje. Také neměli byste e, jak si k tomu přistupovat důrazněji jako komise a zahájit řízení o porušení smlouvy, aby se to prostě vypnulo? Hmm, když ty e PEMS jsou známy už od roku 2011, tak i tady máme všichni pocit, že to trvalo trošku dlouho a že um, byla možnost mít reálné, e, e, reálné emise od začátku bez ohledu těch tedy na ty defeat device, které byly. Bylo, to váhání bylo z technických důvodů, nebo to zdržovaly členské státy? Pan kolega Gebrande se na to také ptal. Ve Švédsku to bylo od roku 2012 a stále mm, se na tom pracuje pracovní skupina jednání, aby e, se posuzovalo, jak, se, jak to vypadá v Evropě. Tak to se tedy obtížně vysvětluje že nic nebylo uděláno proti těm DeFi devices a na druhé straně PEMS, i když e, již dlouho se používají, stále nejsou ve formátu, který by se dal použít. Uh, Děkuji za tu otázku možná první komentář k možnému řízení o porušení smlouvy. Vy jste se ptala, zda by to byla možnost. Je důležité si uvědomit, že samozřejmě to je jeden z nástrojů, který komise má, ale abychom mohli zahájit toto řízení, tak to musí být adresováno konkrétnímu členskému státu. My nemůžeme uh, uh, spustit řízení ohledně defeat device proti výrobci to prostě nemáme v pravomoci. To je třeba si jasně uvědomit. Takže pokud toto řízení zahájíme proti členskému státu, nemůžeme prostě poslat formální oznámení, protože tady by mohl být problém. My musíme mít konkrétní důkaz a demonstraci a podezření, že pravidla jsou porušována, pravidla tedy členský, které členské státy musí uplatňovat. To je logika toho řízení podle zjištění té zprávy to nebylo na takové úrovni, abychom mohli spustit toto řízení. To neznamená, že jsme jaksi zůstali eh, se založenýma rukama. Ehm, kolegové říká, že, to řeši, že jsme se to snažili řešit horizontálně, ale to, že Defeat device eh, existuje jako fenomén, to není nové, to je prostě součást života, eh, je to regulováno a všechny zprávy, které se k nám dostali, neukazovali na konkrétní příklad konkrétního členského státu, který by eh, za to mohl být povolán k odpovědnosti. Pokud tedy mohu, tak tomu PEMS. PEMS existují dlouho, ale je třeba říci jednu věc. PEMS se používají na Ehm, těžká užitková vozidla. Systematicky stále se používají, my se teď snažíme zlepšit ty postupy, ale je tady zásadní rozdíl mezi vybavením PEMS pro těžká vozidla, kde je více místa to instalovat, váhu tedy do 100 kg a osobními automobily. Takže se používají pro těžká vozidla a nyní se je zavádíme na, eh, pro osobní vozidla. Ještě k těm defeat eh, devices. Vy jste řekli, že eh, jste neměli konkrétní podezření, ale ví se, že to existovalo. To nebyla pověst, která odkud, od, je od někud, ale muselo být eh, jasné, odkud to přichází a toto se dalo zjistit. Proč bylo tedy obtížné ehm, eh, tedy zahájit to řízení, nebo souviselo to s tím, že tam ne, nejsou žádné sankce? Je těžko pochopitelné, že tedy eh, víc jste věděli, že jsou defeat devices, které nejsou legál, v souladu se zákonem, ale nevěděli jste přesně a neřešili jste, tak to, to, takhle to nejde. Existence, defeat device, existence, devices, ano, a jejich používání, o tom jsme nevěděli. Samozřejmě je to odpovědnost členských států eh, realizovat, eh, aplikovat evropskou legislativu a zajistit dohled nad trhem v řádné podobě. A jak vysvětloval kolega, absence konkrétních případů, no to znamená, že potom my jako komise nemůžeme zahájit řízení pro porušení nějaké povinnosti proti členskému státu. Na to musíme být důkazy a důkazy jsme neměli. neměli. Eh, tedy mm, eh, odpově- jak říkám, je to odpovědnost členských států řádně aplikovat evropské předpisy a dohlížet na trhem. My jsme neměli žádný důkaz, nějaký konkrétní případ, o kterém bychom věděli, že k tomuto došlo. Což vysvětluje, proč nedošlo eh, k zahájení řízení pro porušení ne pro porušení povinnosti pan Skryvěř. To bude Já bych rád ještě pohovořil k zodpovědnosti členských států. 12, v roce 2013 jsme měli k dispozici zprávu společného výzkumného eh, střediska, která varovala v tom smyslu, že tato odpojovací zařízení, tyto defeat devices, by mohly vést ke zkreslení eh, výsledků testu. A proto tedy eh, bylo tehdy vhodné volat po nějakých následných opatřeních, například dodatečných testech. Podobně to jsme mohli chtít po výrobcích a já se ptám, jestli jste to udělali. A za druhé, kdy přesně jste informovali členské státy o tom, že existuje problém Vy to tedy hovoříte o tom semináři, dobře, ale mě by zajímalo, kdy přesně jste informovali členské státy o existenci tohoto problému. Navíc všichni víme, že celá řada výrob, dalších výrobců automobilů, kromě Volkswagenu, také používá tato odpojovací zařízení, tyto defeat devices. Rada tedy dokument rady o takzvané eh, čisté dopravě, který byl nedávno eh, zveřejněn, upozorňuje na podezření, že takováhle odpojovací zařízení používají také výrobci eh, vozidel ve Francii, čili to podezření nepadá pouze na Volkswagen. A moje otázka zní, měla komise nějaké informace nebo důkazy, které by naznačovaly, že i ostatní výrobci automobilů používají tento odpojovací software? Já odpovím na druhou část vaší otázky, pokud jde o ty ostatní výrobce. Nyní Dva, členský stát, dva členské státy vytvořily zprávu Spojené království a Německo po vyšetřování, která tam proběhla. Jeden členský stát zveřejnil průběžnou zprávu, e, zatím tam ale šetření běží, a to je Francie. Několik členských států, dalších států také oznámili, že budou e, toto prošetřovat, je to zatím v běhu a komise neobdržela žádnou zprávu od nich. Zprávy, které jsou k dispozici, tedy závěrečné zprávy i ta průběžná, která je k dispozici, tedy britská, německá a průběžná z Francie, e, neuvádí, neindikují, že by došlo k používání defeat devices nelegálním způsobem jinými výrobci. E, samozřejmě zde, eh, tedy že by došlo k nějakým obrovským rozdílům v emisích, tedy reálných a laboratorních zjištěných. Komise jako taková se nevyjádřila k těmto zprávám. Eh, několikrát, tedy eh, minulý měsíc, dopisem na radu ministrů Paní komisařka Biankovská tedy poslala dopis a požádala, aby členské státy poskytly eh, komisi veškeré detailní technické údaje, o které se jejich analýzy opírají ty zprávy, o které se opírají, protože bez těchto podkladů, detailních informací nejsme schopni se vyjádřit eh, k těmto závěrům a analýzám, které členské státy provedly a ke zjištěním eh, v jejich zprávách. Hm, takže členské státy tedy Mm, provedli toto vyšetřování a analýzy a ne, nevyvodila, nevyvodili, že by došlo k nějakému nezákonnému používání defeat devices, ale zatím komise nemá detailní informace, na které tedy čekáme a čekáme i na informace z ostatních zpráv od ostatních členských států, takže poté budeme schopni buď potvrdit platnost těchto zpráv nebo odmítnout jejich věrohodnost, ale bez těch údajů to nejde. První části vaší otázky, která se týká zprávy z roku 2013. Vy se ptáte, zda členské státy věděly o výsledcích zprávy, která byla vypracována tím Joint Research Center. Odpověď je ano. E, tato zpráva výzkumného centra, ta byla zveřejněná, byla veřejná a údaje byly k dispozici a e, všechny dotčené subjekty, příslušné orgány členských států, ty, které mají na starost dohled, tak o nich věděli. Je třeba si připomenout, že zpráva z roku 2013 a veškerá činnost měla tento cíl, cíl to znamená zavést kredibilní důvěryhodnou metodu, eh, která by měřila emise v reálném provozu situaci tedy inovující metoda, která by umožnila vyhnout se tomu, že by se používala různá takováto zařízení, validační zařízení, tak aby nedošlo k tomu opakování této věci. Samozřejmě ta defeat devices, ta zařízení byla sice zakázána, ale těžko eh, se detekovala, zjišťovala. A mm, když tedy před vaším výborem vystoupil ICC, tak eh, ano, eh, konstatovali, že eh, došlo k určité inovaci, tak abychom se vyhnuli používání podobného zařízení. A teď jde o to, zda členské státy dbají na dodržování, dohledem na dodržování komunitárních pravidel. Já říkám ano mm, je to i otázka mm, e, dohledu nad trhem. My máme efektivní prostředky dohledu nad trhem. E, o tom hodně i diskutovala pracovní skupina 152020, e, kdy několikrát my jsme tlačili na to, aby se skutečně zamýšleli nad tím, že ta opatření jsou adekvátní, že je zde adekvátní dohled nad trhem. A ta skupina tedy o tom diskutovala, což vyústilo v novelizaci předpisu, tak jak to přijala paní Věnkovská v lednu 2000. 2016. A v roce 2013 komisař odpovědný za průmysl napsal všem ministrům členských států a požádal je o to, aby pečlivě se věnovali dohledu nad trhem, tak abychom, aby nedošlo k oslabení eh, pravidel ohledně emisí či bezpečnosti. To je dopis z července 2013 a ten v podstatě byl v souladu i s činností, kterou jsme prováděli, když jsme přijímali nové předpisy o emisích. Já se omlouvám, už máme sedm minut spoždění. My vám ještě dáme slovo, ale já tady musím požádat zástupce komise, aby hovořil víc k věci a nezdržoval nás dlouhavými vysvětleními. Takže jedna opravdu stručná otázka. No, to byla přesně moje otázka. My se tady bavíme o zodpovědnostech členských států a pořád se nám to opakovaně objevuje v písemných podkladech komise, ale není nám jasné, co je zodpovědnost komise. Komise by měla mít odpovědná za monitorování toho, co dělají členské státy a jak implementují příslušné nařízení. Takže moje otázka zní, co jste přesně dělali vy? Nestačí říci, že jste čekali na eh, zprávy členských států. Měli jste také sami zasáhnout a jednat. Oui. Eh, je Ano, já nebudu dlouze to vysvětlovat, ale my jsme měli povinnosti a dělali jsme veškeré věci, aby byly respektovány. Praktický příklad a parlament zde e, také vyvinul velké úsilí, ale e, potom m, mm, mm, tak, když se zjistilo, že jeden provozovatel nerespektuje předpisy, které se týkaly air condition, klimatizace. Takže my jsme napravili tu situaci a přijali jsme nezbytné kroky. Ano. Yeah, thank you. Děkuji. Tohle je velice Tohle je velké zklamání, tahle výměna názoru, protože my od vás neslyšeli žádný skutečný názor a to je problém. Uh, a na písemnou otázku například věděla komise o tom, eh, že existuje software, který podle změřené teploty eh, snižuje účinnost eh, redukce emisí z vozidel. Jste řekli, že ne, ale já tu můžu citovat, že někteří výrobci, jak prokázalo centrum JNC, používají zařízení, která tedy vypínají systémy pro recyklaci emisí za nízkých teplot. A vy tedy najednou na tu písemnou otázku odpovídáte, že ne, že jste o tom nevěděli a to je tedy lež. A tohle je dopis od paní Falkenberg, který se týkal dýzlových motorů a hovoří úplně jasně, takže nám prosím nedávejte zavádějící informace. To je skutečně velký problém. Jak se to mám jinak vykládat, než paní Falkenberg upozorňuje na to, že existují strategie s použitím softwaru, které eh, snižují účinnost technologie zaměřené na redukci emisí. Eh, maybe we should get a clear answer to that, because that... Možná, že bychom na to měli slyšet jasnou odpověď. Já jsem dala tedy všem už dost času, ale já si myslím, že tohle je tedy naprosto zásadní, tahle otázka, protože tu vidíme jasný rozdíl v odpovědi, kterou jste dali eh, na základě dopisu paní Falkenberg a v odpovědi, kterou slyšíme tady nyní. Samozřejmě, že tady to nenajdu jen tak v paměti, ale jde o to, že v té době se práce komise soustředovala na vývoj testů RDE, tedy za provozu protože prioritou bylo přijít s testy, které fungují. A protože nám chyběly jakékoliv důkazy, Vy jste tedy eh, říkal, že existují eh, určitá podezření, ale nejsou důkazy. Ano, ale v tomhle dopisu je také osloveno ředitelství pro obchod a žádáno, aby vyšetřilo to, zdali existují takovéhle postupy nebo ne. A odpověď příslušného ředitelství se tomu úplně vyhnula. To znamená, že vy vlastně jste neprovedli šetření, o které jste byli žádáni. Eh, jak říkám, tehdy bylo tedy prioritou pracovat na eh, testování za provozu. A jak už jsem řekl, tedy máli komise jednat potřebuje nějaké důkazy. No proto jsme po vás chtěli to vyšetřování, abyste získali důkazy. Odpověď tedy padla, nebyla to priorita. Prioritou byl, bylo testování RDE, takže prosím tedy řekněte to takhle, neříkejte, že neexistovaly důkazy. Neexistovaly, protože jste je nehledali. A protože po nás chcete, abychom byli přesní, a budu přesná, článek v Guardianu chybně cituje, ale já mám eh, na mysli dopis paní Falkenbergové. Ne, vy říkáte, že, jste špa, chyb, že jsme chybně odpověděli na dopis paní Falkenbergové, ale já se tady chci opravit. V tom článku v Guardianu je odkaz na zápis ze zasedání, nikoli na dopis paní Falkenbergové. To tady chci upřesnit. Dobře, tak mám-li tady být přesný. Můžete mi vysvětlit vaši odpověď na otázku číslo 8? Tím tedy poukazuji na další věc, která ukazuje na to, že od, na otázky odpovídáte nepřesně, že možná ani nechápete, nerozumíte vlastní legislativě, protože ta legislativa říká, že výrobce vybaví vozidla tak, aby ty díly, které mají dopad na emise, jsou vyprojektovány a používány tak, aby následně vozidlo za běžného provozu splňovalo emisní limity uvedené v tomto nařízení. Čili tam se říká za běžného provozu. A teď se dostávám k vaší odpovědi na otázku 8. Vy tady zmiňujete schválení typu, tak jak je schváluje komise a členské státy a schválení typu musí splňovat emisní limity stanovené v laboratorním provozu, ale přitom tedy z toho nařízení vyplývá, že je to za běžného provozu. A já jsem si to ověřoval a tedy v tom nařízení samotném to není přesně specifikováno nikde. A to byla tedy skutečně vaše písemná odpověď na naši písemnou otázku. Sure, I will answer your question. Just... Já se pokusím odpovědět na vaši otázku. Jak správně říkáte, nařízení 715 2007 zmiňuje běžný provoz. Nicméně, limity jsou stanoveny na základě určitých eh, specifických metod testování, které musely být vyvinuty, aby bylo možné měřit emise. To znamená, že komise nejprve vlastně musela přijít se zkušebními metodami, které stanovily emisní limity obecně, a to bylo tedy za použití laboratorních zkoušek. A máte pravdu, Možná, že to není ideální, jestliže máme testovací metody, které jsou čistě laboratorní a vyžadovány legislativou, a to znamená, že je třeba splnit takto požadované limity. A pak tedy dochází k tomu, že vozidla tato limity nesplňují. Ale chceme-li po výrobci, aby dodržoval limity, které byly stanoveny laboratorně, tak tady je se třeba uvědomit, ta situace se vyvinula. Původně byly tyto limity stanoveny laboratorně, ale nyní už máme změněný postup, který umožňuje tady měřit za provozu. A my jsme byli eh, požádáni o to, abychom eh, přeskoumali náš eh, přístup k této věci, to jsme učinili a proto tedy došlo k této změně. Jenom abych to tedy stručně uzavřel, myslím si, že potřebujeme další slyšení. Jenom ale poté, co tedy zveřejníte všechny e-maily, které proběhly mezi vámi, JNC a dalšími relevantními aktéry. To možná že můžeme řešit na půdě zasedání koordinátorů. Tady je třeba si uvědomit, že máme i určité politické, politickou zodpovědnost. Ano, já jsem skutečně perplex tady eh, z toho setkání. To jsou takové dva paralelní světy. Máme zde eh, předpis, který se přece má respektovat, interpretovat, potom se definují priority, které vlastně priority nejsou, takže já vlastně nevím, kam to vede. A hm, skutečně to vidím velice špatně. My jsme vyšli z premisy, že neexistují důkazy o tom, že existovala taková defeat devices, přeměření emisí. A dnes já, ale i kolegové, my jsme trochu to zrekonstruovali zpětně až do roku 2010 a e, tehdy byla zpráva toho společného vyšetřovacího centra a tam se ta zpráva hovoří o potenciálních podvodech a v roce 2010 také z té doby máme korespondenci z, e, od kolegů životního prostředí, e, tedy od e, oddělení pro životní prostředí a také to je dopis, který hovoří o těchto nelegálních praktikách. Potom máme k dispozici korespondenci z listopadu 2014 mezi ředitelem Envy a ředitelem pro průmysl v komisi. Takže říci, že neexistovaly důkazy, no to mě tady více než neklidňuje. A mm, takže mm, je to mm, otázka asi vyšetřování a priorit a vypadá to, že e, ta vaše procedura problémy neřešila. A dnes tady i vzešly z té diskuze dost zdeklidňující fakta. Máme zde problém s e, emisemi při určitých teplotách. Ano, bereme na vědomí, ale já bych rád, aby do budoucna e, se toto také řešilo. A říká se, že chybí konkrétní důkazy, že bez toho nelze postupovat. A já se ptám, v jakém evropském systému žijeme? Čekáme, e, až dojde k nějaké škodě a mm, ne, nebo chceme prevenci a kontroly, to mají e, v kompetenci členské státy. Dobře, a dnes jsme e, viděli, jak Evropská komise tlačila na členské státy, aby zabránili těmto problémům. No, já se vás ptám skutečně, abyste změnili přístup a abyste byli upřímnější, čestnější vůči našemu výboru, tak aby ty problémy, které vzešly z těch skandálů, tak aby se to konečně vyřešilo. Pokud eh, vycházíme tedy z této premisy, tak já mám otázku, která se týká právě eh, eh, těch předpisů PENS. Tam ve vaší odpovědi říkáte, že je třeba mít tedy určité tedy postupy prostředky PEMS a zde jsou tedy výrobci, kteří říkají, že je tam míra nejistoty 20-30% a někteří hovoříte o 15% nejistoty. A já se ptám, proč je tak ta nízká hodnota nejistoty, když ta globální nejistota je daleko větší, až 80%. A já se ptám, co prostě ovlivňuje tu nejistotu, toleranci nebo nejistotu přiměření. Jde mi tedy o ty systémy PEMS. To je mé otázka. To byla tady, to byl přímo celý projev. První věc. Rád bych podotkl, že my se ze všech sil snažíme odpovídat pravdivě. Čili nechci, aby mě tu někdo obvinoval z toho, že uh, se snažím mlžit. Myslím, že tuhle otázku vysvětlil předchozí řečník na předchozím slyšení, který jasně řekl, že přenosný měřící systém emisí PEMS eh, používaný pro lehká užitková vozidla bude muset být vyvinut, protože bude muset být jiný než ten, co se používá pro těžká užitková vozidla. A navíc tedy, pokud je toto zařízení v provozu několik hodin kontinuálně, měřící přístroje nutné znovu kalibrovat, ověřit přesnost měření, aby se snížila ta nejistota, o které jste právě hovořil. Omlouvám se, takže ten vyšší limit ten, není, ten ne, nevyplývá ze studií nebo z jiných faktorů. No, to je e, prostě tak jen tak zvoleno. Jen tak. Tak, hm, aby e, se e, bylo možné dostat se do těch limitů, které jsou stanoveny, protože 80% a více a nejistota nebo 50%. Thank you very much. Děkuji. Jak jste správně řekl, je to určitá míra nepřesnosti u toho přenosného měřicího systému emisí, systému PEMS. A nyní se tedy laboratorně ověřuje, jak velká ta míra nejistoty je. Poměřuje se tedy efektivita PEMS v porovnání s jinými typy eh, měření a tady ten rozdíl byl zhruba 20-30%, které jste zmínil. Pokud jde o tu pracovní skupinu expertů, tam tedy padly další připomínky, byly zmíněny další analýzy v tom smyslu, že ve chvíli, kdy měříte přesnost nějakého zařízení pro měření emisí v laboratoři a pak se s ním vydáte do terénu, tak je jasné, že, ty, že ta přesnost se bude lišit. A v naší legislativě máme také k ustanovení o přeskumu, které jasně říká, že tedy přesnost tohoto systému se směřuje, zmenšuje ve chvíli, kdy je nasazen v praxi. A potom tedy pokud je o homologační postup, to byla z vaší strany velice užitečná připomínka a my opravdu nyní uvažujeme o tom, jak zajistit to, že eh, všechny systémy PEMS budou certifikovány a schváleny tak, aby poskytovaly homogenní výsledky měření. Takže děkuji kolegové, to bylo to první kolečko. Jistě uznáte, že každému jsem dala k dispozici trochu času navíc. Nicméně je třeba skončit včas a je třeba tedy eh, zajistit, že vlastně všichni mají stejnou příležitost promluvit. Takže prosím, držte se vyčleněného času. Nyní tedy druhé kolečko. Nejprve zpravodajové, zástupci frakcí. Prosím, držte se toho časového limitu. Klaďte stručné otázky a komisi žádám, aby odpovídala k věci. Pan Gerber? Takže vy se k tomu vrátíte, pan Kárenc? Děkuji, já jsem se už vrátil. Já tady poslouchám tu diskuzi a souhlasím s tím, co řekl jeden z našich kolegů, totiž, že to ten důraz kladený na odpojovací zařízení je možná trochu přehnaný. Všichni známe výsledky zátěžových testů. Víme, že je tu tedy rozdíl, když si sami měříte krevní tlak v klidu anebo po cvičení podobné, je to tedy i s měřením emisí u vozidel. Já jsem si se zájmem přečetl tady vaše shrnutí výsledku semináře z roku 2010 k této věci a na straně 6 se říká, že vznikne nebo měla by být založena zvláštní pracovní skupina expertů na emise za provozu a její um, úkolem by mělo být vypracování zvláštní um, testovací metody RDE pro vozidla typu 6 a že tedy tato nová metoda by měla být finalizována do roku 2012. Následně by navrhovaná metoda měla být schválena na základě procesu komitologie. To bylo tedy rok 2010 až 2012. To znamená, že již tehdy komise věděla, že je třeba se tedy eh, vybrat, které emise snižovat, na které klás důraz, jestli na CO2 nebo NOx. A také, jaká je tedy preferovaná metoda testování, zdali za provozu nebo v klidu. Já nijak nechci spochybňovat vaše kompetence, kompetence komise, ani vás čtyřech konkrétně, ale moje otázka zní, co se stalo? Kdo zastavil tento proces? Proč byl zastaven? Proč jste nepokračovali dál? Ano, ta činnost eh, nebyla zastavená. Možná bych vás mohl informovat o tom, eh, co je třeba udělat, abychom určili metodu, která bude solidní. Ano, je třeba, eh, ano, je třeba říci, že v roce 2012, 2013, 2014 jsme pracovali různými směry. Ano, a my jsme schromažďovali veškeré informace a máme zprávu z roku 2013. To já chápu. Data samozřejmě jsou různého typu, je třeba je eh, hodnotit, ale také jste řekli, že testovací metoda by měla mít k dispozici do konce roku 2012. Čili už v roce 2010 jste zřejmě měli dost údajů a věděli jste, o jaký typ problému jde, věděli jste to velmi dobře. Takže chcete mi tím říci, že jste tak pomalá, a těžkopádná organizace, že vám to bude trvat do roku 2017? Nebo chcete říci, že členské státy vám v tom brání? Členské státy tedy odmítají, nebo komisař odmítal, nebo kdo to prostě blokoval? Zdá se, že někdo prostě kladl překážky. Ta činnost byla delší ze dvou důvodů. Eh, z technických důvodů 2012-2013, tam jsme zjistili problémy, abychom vůbec řek, si určili, jaká metoda bude ta solidní. Detaily naleznete třeba ve zprávě CCR z roku 2013. Tam existují detaily popisující veškeré etapy podle měsíců, po měsících, po období 2012 až 2013, kdy jsme se snažili zjistit, eh, jaká ta technická metoda bude nakonec Eh, solidní, kredibilnější, důvěryhodnější než předtím ta eh, eh, metoda, hm, která se týká laboratoří. Dále, bylo třeba se dohodnout se členskými státy v rámci TCMV a tam vznikly problémy v roce 2014, kdy se zjistilo, že daleko těžší to, než jsme si mysleli, vůbec se nějak dohodnout, s, abychom získali podporu členských států. Takže kdo dělal obstrukce v roce 2014. Já nebudu hovořit o obstrukcích, ale potížích. Je třeba mm, si uvědomit, že aby bylo možné zajistit kvalifikovanou většinu při hlasování o nějaké normě, tak je třeba mít dostatečnou podporu určitého počtu, významného počtu členských států. A které členské státy vám nedali tu podporu. Takže zde byly dva, dvě, dvě potíže, jak bych řekl, tři Eh, kategorie členských států. Byly tam členské státy, které, jak bych je nazval, docela podporovaly cíl, to znamená velice rychle se dohodnout eh, na RDE, třeba to byli zástupci zemí jako Dánsko nebo Nizozemsko. Potom zde byla kategorie zemí, které více chtěli mít proces, eh, který by jaksi byl který by měl dostatečný čas pro to, aby provozovatelé se na to mohli připravit a to byly některé země z jihu a z východu kontinentu. A během různých eh, schůzí, které se konaly, kdy se o tom diskutovali, diskutovalo v rámci CMV, tam se sešli mnohokrát a o tom tématu se diskutovalo každý měsíc a snažili jsme se zajistit konsensus tak, abychom nakonec získali kvalifikovanou většinu při hlasování, ke kterému došlo 19. Eh, května 2015. Pan Thank you, Madam Chair. Um, I find this... Děkuji, paní předsedkyně. Já mám problém s tím toto pochopit. My žijeme v, obla- v době, kdy jsme schopni měřit noxy na uh, Marsu. Současně nám trvá roky a roky, než najdeme způsob, jak měřit kolik NOXů vypouštějí automobily. Myslím, že máme miliardu aut na světě a je to obtížnější, než změřit NOXy na Marsu. To mi skutečně připadá neu, stěží uvěřitelné. Vy jste řekl, že byl problém najít kvalifikovanou většinu. To znamená, že členské státy to blokovaly. Můžete nám prosím říct, si které členské státy, jejich názvy, způsobovaly problémy. Můžete také říci proč. Protože je obtížné snižovat emise automobilů, to je možná problém, ale není problém to měřit a najít schodu. Můžete to vysvětlit, tohle, prosím? První komentář. Členské státy, které nesouhlasily eh, v době, kdy se vytvářely ty testy, nemůžeme z toho tedy oni prostě nesouhlasili s tím, co se navrhlo. Nemůžeme říct, že blokovali. Pro mě to je to tež. Já nemluvím o minulém roce, já mluvím o letech 2011 2012 Co se stalo v těch dvou letech? které členské státy bránily eh, vývoji. Proč to šlo tak pomalu? Já jsem to řekl před několika týdny ve výboru pro životní prostředí. Osm let staré zařízení, eh, no pardon, osm let staré dítě eh, pochopí, že musíte se podívat, co leze z výfuku. A trvalo přesto léta, než mm, bylo nalozeno toto geniální řešení. Můžete prosím vysvětlit, proč? Pour v roce 2012 13 ty diskuze byly především technického rázu mm, v expertní skupině a detaily Eh, naleznete ve zprávě. Skutečně tehdy neprobíhaly diskuze o nějakém návrhu, spíše to byly diskuze o přístupu, o tom jak a zdali vůbec je možné definovat parametry. A v té době, eh, aspoň u nás, panovala nejistota. A možná hm, z toho to byl důvod, proč ta činnost třeba byla delší, než jsme si představovali. Ale v roce 2012 a 2013 především se pracovalo na metodě, která nakonec se stala metodou, která se ocitla v návrzích komise. Skutečné diskuze mezi členskými státy začaly mm, v rámci 15.20, kdy se diskutovalo o lhůtách pro aplikaci nových předpisů a poté v rámci TCMB, to bylo v roce 2014. V každé eh, otázce se mi zdá, že komise tam byla, ale nehrála aktivní roli. Prostě to po, proč jste to umožnili, pokud vaším cílem bylo přijít s novým systémem do dvou let? Proč jste umožnili diskusy hm, dva roky jenom o technických otázkách? To je, vím, že odpověď nedostanu, takže už nebudu klást tu otázku, ale přístup komise byl, že e, my jsme tam tedy byli, ale žádnou roli jsme nehráli. Dobře, další otázka, kterou chci položit, a to se týká otázka, je otázka 7. Vy říkáte, že v e, nařízení Euro 6 není explicitní požadavek, aby výrobci zveřejňovali příslušné informace, zda používají rozšíření zákazu Diffie Device. V nařízení 692-2008 eh, se říká, že výrobce poskytne orgánům informace o, o provozu e, systému AGR a fungování při nízké teplotě. Takže mluvíte o Euro 6 z roku 2007, pokaždé, když mluvíme o e, těch devices, proč nikdy nepou, ne, ne, jste nevyužili nařízení z roku 2008, abyste donutili výrobce přes členské státy, aby vysvětlili e, své používání DeFi device, nebo alespoň vysvětlili, proč některé technologie se tedy vypí, na, na změnění emisí jsou vypínány. Pokusím se odpovědět na vaši otázku. Především je tady rozdíl v obsahu povinností, které citujete. A e, součástí mm, ADE 2. To se e, zavedlo Právě proto, aby výrobci museli deklarovat to, co nemuseli podle současného práva. Ty, tu povinnost, kterou jste citoval, to, na to by měly odpovědět orgány za typ, zodpovědné za typové schvalování. To je, ty to mají ověřovat. Takže výrobce musí dát žádost k typovému schválení, systémům, jaký se používají v motoru a pak to má orgán typové schválení ověřit. Takže to, zda to udělali nebo ne, to by měly zodpovědět orgány typového schvalu pro typové schvalování. Dnes byl eh, podán druhý balíček RDE. My, my žádáme eh, výrobce aby... Ano, ale to já vím, ale toto je nařízení z roku 2008, to je staré. Vy jste položili otázku orgánům typového schvalování. My jsme si nebyli vědomi využívání tohoto nařízení. Eh, tady je určitý eh, systém odpovědnosti a orgány členských států, které schvalují ty typy, mají ověřit tyto informace. Já dám, pan Karls, já dám na, slovo panu Gízenovi. Já myslím, že kolegyně to už položila tolik dobrých otázek a já za EPP jsem tady um, v té zvláštní situaci, že s eh, kolegou uh, Eichhoudem souhlasím. Je to, toto je trošičku ehm, je určité vystřízlivění, ty informace moc nevedou k cíli. Když se na to podíváme chronologicky, tak jsme konstatovali, že od roku 2007 víme, že emise NOx jsou, u dýzlu jsou příli, velmi vysoké. E, pak jsme v rámci komotologii, běžný občan neví, co je to komitologie, um, tam existuje pracovní skupina od roku 2009, pak se dospělo k roce 2015 k legislativě o RDE, která má platit od roku 2017. Takže od znalosti v roce 2007 k implementaci v Evropě 10 let. Jako, jak byste sami hodnotili tuto práci? Jaké závěr byste z toho vyvodili? Jaký vysvědčení byste si dělali? Um, first, Myslím, že musím upřesnit ty informace, abychom mm, měli, abychom se všichni shodli. To, že noxy jsou problém, to je známo, že nejsou, ne, že by ne, nebyly regulovány, byly již před tím existující legislativou již leta. Problém ale byl, že ty testy, které se aplikovaly, neodpovídaly skutečným emisím z reálného provozu. To je problém, který jsme identifikovali a od té doby se začalo na tom pracovat. Bylo to technicky složité, trvalo to asi déle, než bychom si všichni přáli, ale pracovalo se tedy na testech, které měly měřit emise za reálného provozu my jsme věděli o eh, emisích NOx a do důsledcích a že tam byl problém a že jsme nejednali eh, tyto, eh, celou tu dobu. To není pravda. My jsme věděli o tom, legislativa byla schválena, riziko defeat devices bylo známé, byly zakázány, od té doby byl problém s testem, které byly nepřesné. A pak se to začalo zlepšovat, ty testy. Já vás přeruším, já jsem neřekl, že jste nic neudělali, to bych nikdy netvrdil. Vy jste něco udělali, ale asi souhlasíte, že čas od rozeznání problému v roce 2007 do legislativní reakce 2017, 10 let, to je jako komunismus, desetileté eh, hospodářské plány, to by asi neměl být přístup komise, ne? Um, já bych rád no, se vyjádřil k tomu jako člověk z vnějšku, já už jsem v důchodu, já jsem mm, já to pozoruji tedy vnějšku. Když jsem byl vedoucím oddělení pro motorová vozidla, tak jsme si byli vědomi, jaké ty testy mají slabiny té době, ale eh, ne v oblasti NOXu, ale v oblasti spotřeby paliva. A mm, spotřebitele věděli, že eh, v podstatě musí do auta dát více paliva, než se uvádělo. Ale komise eh, podpořila výbor UNCE a Eh, nařídila eh, nový testovací cyklus a trvalo to 10 let. Než na, eh, ten testovací, nový testovací cyklus začal platit. Můj nástupci potom v komisi na to navázali a vy říkáte, že to také trvalo deset let. Ne, ale podle toho, co jsem slyšel, asi to tež co vy, tak ta činnost začala v roce 2011, takže pět let. Děkuji. Oh, sorry. <laughs> Uh, Mr. Henk, uh, Mrs. Schaldemose. So sorry. Thank you very much. Well... Děkuji, dobře. Ano. My jsme tady tak frustrovaní, protože se snažíme zjistit, co se stalo a s cílem, aby se to do budoucna neopakovalo. A vy jste věděli, že máme problémy, vy jste eh, věděli o eh, těch zařízeních, ale nedělali jste nic, protože jste neměli důkazy. No dobře, to říkáte, ale pokusili jste se eh, tuto diskusi dát na půdu EADGG, to je to fórum mezi členskými státy Evropskou komisí. Vznesli jste to a že to podezření, že zde dochází k manipulací na EADGG. Odpověď je ne. Ne. Tady neproběhly diskuze o tomto zařízení v rámci homologačních orgánů. Proč? Vy jste věděli, že tady to riziko je, dělalo vám to starosti, abyste to nevznesli na tu platformu, na to fórum, kde, které se tím mělo zabývat, kde si členské státy a komise vyměňovaly zkušenosti. Proč jste to tam nevznesli? Dvě vysvětlení. Za prvé, v roce 2010 jsme eh, eh, nejprve chtěli získat eh, znalosti o těch postupech těch orgánů, které homologovaly motory. My jsme neměli informace o tom, co dělají ty schvalovací orgány. A za druhé, pro i diskuze v rámci skupiny TAAEG, to bylo vždycky z iniciativy e, otázek nebo dotazů ze požadavků ze strany členských států či těch schvalovacích orgánů. A, mm, takže, ale tehdy žádný členský stát, či nějaká organizace, či ten orgán dohledu, ty se neobrátili na TAAG. E ale vy jste mohli přece eh, to iniciovat. Vy jste věděli, vy jste měli mm, eh, podezření, že zde riziko je. Dobře, to nevyřešíme teď už. A eh, i zde se hovoří o těch návrzích nových systémů schvalování typu motoru. Takže když se podíváme zpátky, co se stalo, vy si myslíte skutečně, že ten decentralizovaný systém bude nejlepší pro to, aby nedocházelo k podvodům do budoucna, aby skutečně motorová vozidla respektovala legislativu? Já mám o tom velké pochybnosti, o tomto decentralizovaném systému. Asi tady máte na mysli náš návrh. Za prvé, Chci zdůraznit, eh, že došlo ke zlepšení, nebo tento návrh eh, předkládá určitá zlepšení. Tady nehovořím o těch eh, defeat devices, o těch podvodných zařízeních. Pokud jde tedy o ten návrh, tak uvidíte, že definice odpovědnosti je lepší, je to definice preciznější, než byla nebo je ve stávající eh, eh, legislativě, ať jde o výrobce, či ty homologační orgány, či technické služby, různé stanice a podobně, eh, orgány dohledu. Také i my tam stanovíme, že pokud se zjistí nesoulad, tak členské státy musí reagovat. Také se tam zavádí odstrašující opatření, jak proti těm, eh, tedy neskrup, proti těm eh, tedy nekalým praktikám výrobců, či proti těm různým technickým stanicím a zavádí se sankce, to zatím neexistuje. A nutí to tedy výrobce, aby poskytli přístup k údajům z jejich softwaru, což umožní externí kontroly. To se tam navrhuje. O čem tady vy mluvíte? Proč je ten systém decentralizovaný. No já bych řekl, když zvažujeme možnost vytvořit Evropskou agenturu, tak ano, mm, to bylo odloženo, tedy ta myšlenka Evropské agentury ze tří důvodů. Za prvé, trvá to, než se vytvoří nějaká agentura. A my jsme chtěli eh, reagovat rychle. Za druhé, náklady. A za třetí, my nemáme infrastrukturu. My máme, pardon, již infrastrukturu, tedy jsou to ty homologační orgány, potom ty technické stanice, to je obrovská rozsáhlá infrastruktura a těžko bychom ji tedy e, transformovali a nahrazovali. To by trvalo. Děkuji. Dobře, my máme systém, ano, ale ten nefunguje. Ten nezjistil, že dochází k tomuto problému. Nebylo by lepší tedy to s tím nějak zatřást a smést to a vytvořit nový systém, který bude centralizovanější? Já myslím, že asi o tom se do budoucna bude v IMKU diskutovat dobře. Argument času v tomto kontextu, no, to je trochu takové nevyvážené, tak to argumentovat v tomto kontextu. Pan Henkel. I have a question. Já mám otázku na paní Šejpovskou. Asi už jste slyšeli o našich marných snahách pozvat tehdy místo předsedu Frhojna na zasedání tohoto výboru. A když se dívám na váš životopis, vidím, že jste s ním spolupracovala, že jste byla členkou jeho kabinetu. A proto mám pro vás takovou otázečku. Nespomínáte si, jestli jste s ním někdy mluvila o věci, o které hovoříme dnes? A moje odpověď bude krátká, ne. A vybavujete si, že by vedl diskuze na toto téma s jinými? Budu muset říct ne. Pokud budete klást otázky ve stejném stylu. Já jsem pracovala pro komisaře Frhojgna v letech 2007 až 2009. Měla jsem na starosti témata, která probíráme i dnes na, toto, na tomto slyšení, ale nikdy jsem neměla šanci s ním o nich skutečně debatovat. A do, děkuji a nyní otázka na pana Žano. Vy jste nám poslal svůj životopis, jako všichni ostatní, ale bohužel jste neuvedl, co jste dělal mezi roky 2002 až 2015 možná by bylo dobré, kdybyste nám tyto informace dal k dispozici. Eh, bylo by zajímavé vědět, co jste dělal v kontextu toho, co tady teď řešíme. A nyní tedy zásadní otázka. Ve chvíli, kdy komise rozhodovala o podmínkách pro Euro 5 a 6, neměli jste ještě ty informace například o tom, jak probíhá test měření emisí za provoz u lehkých užitkových vozidel. Tehdy ne, ale teď je k dispozici máte. A mě by tedy zajímalo, jestli si myslíte, že je nezbytné následně upravit eh, normy, které v těch dvou legislativních textech jsou. Víme, že existuje mezera mezi eh, tedy tím, jak jsou prováděny testy a jak fungují normy. Jste tedy připraveni to nějak měnit? Pokud, eh, pokud se ptáte, jestli v tuto chvíli pracujeme na nějaké legislativě Euro 7, tak odpověď zní ne. Ale pracujeme na tom, na rozvoji RDE, VLTP, reformě a režimu schválení typu a další legislativě, která se vztahuje také k bezpečnosti provozu. Dobře, ale většina vozidel, která jsou na našich silnicích, jsou pár let stará, dejme tomu 7, 8, 9 let. A co děláme proto, abychom zajistili, že testy, které ukazují dobré výsledky ve chvíli, kdy je tedy auto uváděno do provozu, že stejné testy prokáží stejně dobrý výsledek po pár letech provozu. Děkuji za tyto otázky. Byly to naprosto zásadní otázky, protože, jak dobře víte, dnešní legislativa je sporná už proto, že verifikuje vozidla předtím, než jsou uváděna na trh, ale už neověřuje výkon těchto aut poté, co byla uvedena do provozu. Ten legislativní balíček, o kterém se dnes balíme, ať už je to schválení typu nebo RDE, nabízí odpověď na tuto otázku, totiž v tom smyslu, že nejprve tedy budeme požadovat po členských státech, aby prováděli měření emisí za provozu a to i v rámci tedy schva- procesu schvalování typu. A tento koncept rozvineme dál v třetí verzi balíčku RDE. Čili to je to, na čem pracujeme nyní. Pan Fedley, děkuji. Já si myslím, že je to velmi zajímavé slyšení. Hodně jsme sluši, tady debatovali o různých datumech, kdy co začalo, co jsme o tom slyšeli. A já si vybavuji naše slyšení s Evropskou agenturou pro životní prostředí, která uvedla, že už v roce 2004 zveřejnili zprávu, která upozorňovala na diskrepanci mezi emisemi uváděnými na papíře a skutečnými emisemi za provozu. Takže tady máme vlastně zprávu už z roku 2004 na tento, která na tento problém upozorňuje. Nyní se píše do roku 2016, takže jsme měli 12 let na to, abychom tady účinně prosadili legislativu, kterou již máme. A tím se dostávám k jádru věci. Můžete nám říci, kde se to zvrtlo a jak zajistit, že se to nebude opakovat? Já tu mám pár otázek nejenom tedy k těm skutečným procedurám, ale také k rovnováze sil. Řekli byste, že existuje problém s rozdělením pravomocí mezi radou a komisí v této věci? It's difficult for me to express to je pro mě obtížné se k tomu eh, eh, vyjádřit. Ta, není to tak otázka rovnováhy mezi komisí a radou, ale toho, že systém, který funguje dnes, není uspokojivý, co se týče legislativy typového schvalování. Je to poněkud příliš eh, mírné a proto jsme se rozhodli to modifikovat a také to vysvětluje eh, hodně těch změn, které jsem zmínil, eh, tom, co chceme změnit v této reformě, posílit to, že dohled na výrobci mm, nedělá jeden členský stát, komise sehrává větší roli v tom procesu a sankce mohou být na evropské, nejenom národní úrovni. Eh, z tohoto hlediska si myslím, že ta legislativa se musí zlepšovat. Je to spíše od, než otázka rovnováhy mezi komisí a radou. Znáte zprávu EEA z roku 2004 um, ehm, s tím, že tam byly problémy a jednali jste už, v roce, dělali jste něco v roce 2004? Um, sorry, it's a long time. E, to je dávno, omlouvám se. Já teď nemohu říci, zda v roce 2004 ta nebo jiná zpráva Eh, byla na mém stole a zda jsem to četl. My jsme eh, dávali návrhy na redukci eh, emisí NOx. My jako komise jsme původně navrhovali pouze Euro 5, Rada a parlament um, trvaly na druhé jaksi, přísnější fázi emisních limitů ve formě Euro 6. Komise to podpořila a tyto limity byly schváleny. Řekněme si jasně, o čem mluvíme. O emisích NOx, které možná byly vyšší, než měly být nemluvíme o defeat devices. Nemluvili jsme tehdy o defeat devices. Eh, tedy velice stručně doplňující otázka, paní předsedkyně. Je stále jasnější, že máme systém, který je příliš složitý a nemáme e, příslušné mechanismy, protože zpráva EEA e, e eh, byla publikována, aby tedy e, Evropský parlament podnikl nějaké kroky, takže eh, my všichni neseme jaksi část té eh, chyby, která, eh, kterou se teď snažíme napravit. Jak byste zlepšil postupy, když se zveřejní zpráva o tom, že legislativa se neplní z důvodu DeFi devices nebo něčeho jiného? Vidíme tady diskrepanci mezi legislativním cílem a výsledkem ve skutečnosti. My musíme zajistit, aby legislativa byla mm, dodržována. Pokud agentura řekne, že je tady problém, jak vytvoříme mechanismus, abychom začali jednat, aby legislativa schválená zde a v radě byla dodržována. Dovolte, abych to okomentoval jako mm, někdo, kdo je trošičku jako outsider. Jsem tady poprvé v tomto výboru. Tady vidím velkou frustraci na straně toho výboru, protože má názor, že komise nevyšetřovala problém defeat devices. To je jeden problém, jedna část problému. Vy byste chtěli, aby komise byla bývala aktivnější. Druhý problém je to, co s tím, co komise udělala, proto aby se to neopakovalo už. A tady musím říci, jako outsider zase, že jsem byl překvapen tím, že komise přišla s řešením, podala druhý návrh RDE e 10 dní po skandálu Volkswagen. Jak jsme všichni viděli, první eh, regulace byla přijata před tím skandálem. Bylo by nefér říkat, že komise nedělala svoji práci. Ona dělala dobrou práci v jedné oblasti. A myslím, to je ta slibnější oblast, totiž to, totiž to, aby zabránila podobným problémům v budoucnosti. A legislativa, kterou přijímáme, platí pro tisíce možných případů. Takže vy se díváte do minulosti na jeden konkrétní příklad DeFi Devices, to je správné, ale je to velice izolovaný, omezený přístup. Pan Tormes, děkuji. Já mám otázku. Tady máme čtyři úředníky komise, které nám, kteří nám vypraví hezké příběhy a stejná komise nám odmítá poskytovat relevantní dokumenty od stejné, stejné osoby. Máme sedm, dostali jsme sedm stránek. Od v letech 2011 až 2013 si děláte legraci? Máte nás za hlupáky? Vy musíte mít stovky výměn. V letech 11 až 13 to bylo velmi napjaté období. Průmysl se snažil bránit se PEMSům. To je první věc, to neakceptuju. Někdo tady sedí, Eh, a má jasnou strategii nedávat nám dokumenty, abychom si nemohli ověřit, co tady říkáte. A poslední odpověď. Pan Fitinelli připravil cestovní mapu eh, rozhodnutí o faktoru konformity, to byl červen 2014, takže říci, že komise po tom skandálu v USA najednou byla schopna za 10 dnů něco udělat, to přesně ukazuje, že to byl až ten skandál v USA, který eh, vyvolal dostatečný tlak, aby komise jednala. Já se chci vrátit k jednomu mailu, který je klíčový z roku 2008. BGNV žádá GSE, Volkswagen a další dieselové auta, které nyní mají clean diesel strategii v USA, měřila ličila se i ty evropské dýzly, které šly na americký trh. The question is, DG Envy asked to GRC. Otázka je, DG Envy 2008 se zajímalo o tom, jakou technologii bude VW používat v USA, aby tam respektovali přísnější standardy. Takže tady máme několik mailů z komise, které ukazují, že DGN vyžádá o to, aby udělalo DGSI. Proběhlo to? A pokud ne, proč ne? I I think the, the call, uh... Eh, the colleagues, all the colleagues you've got here. Kolegové, kteří tady jsou, eh, DG Grow, vy mluvíte o mail DG Envy, eh, takže buď se zeptejte příjemce nebo, nebo odesilatele toho těch mailů. Everybody knows that DG Envy... Všichni víme, že DG Envy může žádat eh, GSI, ale ti závisí vždycky na vás. Takže ve chvíli, kdy dostaneme přístup ke všem mailům, tak budeme schopni prokázat, že lžete, že jste si plně byli vědomi toho mailu od DG Envy. Takže by bylo překvapivé, že by DG Envy vás nedala do kopie. s tím, že když věděli, že když se vyšetřovalo, tak by pak závisli, záviseli na vás. Já si tuto výměnu informací nepamatuji, ale mohu to vyšetřit a mohu poskytnout follow-up, který byl v tehdy v DG Grow, co se týče této výměny informací a poskytnout i vašemu výboru. So back to, uh, 2000... Takže v roce 2007-2008 eh, eh, proč tedy GFC dělali testy na autech Euro 5? Vy říkáte, že ještě v té době nebyla na trhu auta, která by bylo možné měřit, takže proč těch 14 motorových vozidel, tedy GSC, to centrum směřilo na začátku roku 2009, v polovině roku 2009 a na konci? Kdy to bylo? <laughs> Yeah. And don't tell me that you... A neříkejte mi, že si nepamatujete. To přece všichni to věděli tehdy. To byla, eh, to jaksi, to eh, byla velká rána. Na to si musíte pamatovat. A neříkejte, že si to nepamatujete. Ten test, který eh, středisko centrum nahlásilo, to bylo období 2009, za období 2009-10. A kdy přesně to provedli? Because I have Protože já mám takovýto neblahý dojem. Ty testy byly provedeny, studie byla připravena, to společné výzkumné centrum provedly všechno a DG Enterprise vetovalo publikaci, publikaci, publikování takových testů. A to byl musel být ro- konec roku 2009, začátek roku 2010. My jsme přišli o více než rok. E, testy byly. A takže to je vaše odpovědnost. Bylo to k dispozici. Pokud si nepamatujete přesně datum, tak nám to můžete poslat písemně. No ne, vy odmítáte nám poskytnout mailovou konverzaci z té doby. To je problém. No. E, eh, ano. E, eh, nemohu vám říct přesný měsíc, ale mohu říct si, pokud je o to studii z roku 2010, první část studie, ta byla zveřejněna v roce 2011, tak ta byla provedena na explicitní žádost kolegů z DG Enterprise, takže žádost testovat motorová vozidla a provést studii, tak to vzešlo z DG Enterprise v roce 2009, tento požadavek. JRC, tedy to centrum, testovalo mm, ve dvou trančích. První, ta fáze nebo tranše, tak tam testovalo testovali 13 motorových vozidel, nebo 11, myslím, a proto další studii, další tři. Ale také eh, oni pouze se nezabývali dýzlovými motory, ale i benzinovými, hybridními motory, takže celou škálu chtěli postihnout. A studie, která byla zveřejněna, tak jak jsem řekla, ta naše žádost byla z roku 2009 a ta studie byla zveřejněna v roce 2011. Ano, děkuji, Claude. No, vy jste ale vetovali publikaci této studie předtím. Vy jste eh, donutili nejprve to centrum, aby to zorganizovalo a pak jste se báli těch výsledků. Takže báli jste se toho, že by to eh, se dostalo na venek eh, a že by to poukazovalo na vaši nečinnost. Ano. Takže ano, my eh, tady ve výboru jsme vedli diskuze o přístupu k dokumentům a odpoledne s koordinátory pohovoříme o otázkách jako důvěrnost a podobně, ale tady, abychom vyřešili ten problém s přístupem k dokumentům, tak tady budeme muset zatlačit někde vysoko. Ne, ne už ne, ne. Pan Zulo. Grazie. Děkuji. No, za prvé, tady se hovořilo o e, e, proceduře. Já se ptám, proč komise e, čekala s definicí té nové procedury měření a IGTT vydala nedávnou studii, kde ukazuje, že měření CO2 prostřednictvím tohoto systému asi to bude podhodnoceno. A proč tedy komise rozhodla spíše, že e, použije TEMIS, e, tedy systém pro vyhodnocování škodlivých látek, emisí, mm, Eh, eh, co provádí Evropská agentura pro životní prostředí a i v podstatě to je test, nebo to je procedura, která byla vyvinuta prostřednictvím evropských finančních prostředků. just one comment. Jenom jednu poznámku, než odpovím. Jde o to, že Jenom k těm dokumentům. My jsme předali 129 dokumentů mm, mezi dubnem a květnem. Je pravda, že tady je diskuze o důvěrnosti, ale nechci, aby z toho vznikl, vznikl dojem, že se nic nepředává. Za dva měsíce to bylo skoro 130 dokumentů. Ne, tuto diskuzi nebudeme začínat. Dobře. Na pana Zula. Já nejsem schopen odpovědět na pana Zula. Takže my vám poskytneme odpověď písemně, pokud souhlasíte, protože nikdo není schopen tady zodpovědět. Chcete pokračovat? Dostanete písemnou odpověď. Je to v pořádku? Dobře. Tím jsme uzavřeli druhé kolečko a nyní poslední kolečko řečníků, tři minuty každý. A máme sklus, takže prosím, respektujte čas. Jako první je pan Niedermayer. Thank you very much. I will try to be... Uh, Děkuji, budu se snažit být disciplinovaný. Mám dvě otázky. První otázka, tedy otázka číslo nula, zní, jestli jste stejně frustrovaní jako my, ale na odpověď si ani nepočkám. Takže moje první otázka se týká připomínku, kterou tu měl jeden řečník, pokud jde o předchozí program měření eh, CO2 a spotřeby Víme, že je to tady významná korelace a tedy ta výše spotřeby a následně generovaných emisí je ovlivněna také stylem řízení, terénem a tak dále. Ale mě by zajímalo, jaká tedy, jak, adu, jak tedy výrobce eh, řeší tento problém. Máme k tomu zprávu z roku 2003, když tedy si teď googluji, tak vidím článek na BBC, který eh, popisuje velmi přesně, jak výrobci eh, vlastně řeší tento problém. Takže nemůžeme říci, že chyběly eh, důkazy o této skutečnosti a to také vede k tomu, že tedy podle mé, z mého pohledu byly ty závěry naprosto zavádějící. Takže moje otázka zní, proč jste nezareaguje na komisi, co uděláte do budoucna, abyste se tomu vyhnuli, pokud jde o odpojovací zařízení, tedy difi device, jistě existuje celá řada různých druhů. A víme, že už tady existovala poměrně vážná podezření, že jsou používána, a to přitom byla zařízení, méně sofistikovaná než to, co používal Volkswagen. A víme také, že tedy tu hraje řadu celá řada dalších faktorů. Teplota, to, jak často se točí volant a podobně. A tady existuje vlastně software, který se nazývá emisní strategie motoru, který e, reaguje na e, tyto údaje. A mě by zajímalo, co tedy komise dělá pro to, aby se bránila proti tomu, že tedy výrobce uvádí jiné údaje o emisích, které získal na základě laboratorních testů a zároveň vybavuje auto softwarem, tedy to je strategické reakce motoru, který pak tyto výsledky zkresluje v praxi. Pokud je tedy o měření CO2 a spotřeby paliva, my jsme spolehali na práci, kterou odvedli v Ženevě na půdě fora OSN, které začalo pracovat v roce 2009, v březnu 2014. Potom tedy eh, jsme přišli s nařízením, které předjímá možnost daleko přesněji měřit emise CO2. Toto nařízení bylo transformováno do evropské legislativy během dvou let. Tento text jsme měli k dispozici minulý týden a teď je předáme parlamentu přeskumu. Takže my jsme věděli, že tady existují určité rozdíly, jak tady na té úrovni mezinárodní, tak na úrovni EU. E, I přepravci nás na to upozorňovali a my samozřejmě tedy práce na této legislativě budeme rozvíjet dál, budeme monitorovat, jak se uplatnila v praxi a pokud tedy se ukáží nějaké mezery, jsme ochotni zajít ještě dál. Takže jednoduše, Znamená to, že to měření, které byla používána v minulosti, a budou považována za nelegální a od kde. Ne, tak to není. Měření limit, tedy ty limity, které jsou nastaveny nyní, jsou byly nastaveny na základě testů, jejich výsledky pořád považujeme za validní, nicméně budou porovnána eh, tedy s výsledky podle nových test zkušebních postupů, které budou k dispozici blízké budoucnosti. Provedeme tedy takzvanou korelaci a pak se rozhodneme, kterou metrologii použít a od roku 2019 bude muset probíhat schválení typu podle nově nastavených limitů. Zbytek tedy prosím vyřešte písemně, nyní pan Zorinio. Děkuji. Nyní jde tedy opět o studii dopadu. Vy jste řekli, že jste nevěděli o tom, že existuje tento software, eh, tady, který vlastně manipuluje eh, chování motoru ale existují důkazy o tom, že tedy například koneční uživatelé věděli o, o existenci těchto metod a výrobci samozřejmě také, i když se někdy zdráhají tyto, tuto technologii použít, protože je drahá. Takže já vám nevěřím, když říkáte, že neexistovaly důkazy. tyto údaje mohly být použity k tomu, aby vlastně eh, členské státy udržely ty limity emisí NOx na přijatelné úrovni, čili eh, vlastně tato zdráhání ze strany komise nemělo dopad na komisi, ale na členské státy. O co tady šlo, pro nás důležitější bylo eh, otázka změny eh, metody prověřování emisí, procedura, která eh, se aplikovala, pořád se aplikuje. V podstatě e, to, tu nebylo možné jen tak měnit málo kosmeticky. Tady byla třeba hluboká změna a v podstatě i takže mm, samozřejmě tady především naléhavá otázka bylo eh, měřit v reálném provozu. Takže vy jste nevěděli, že existuje možnost takto manipulovat výkon motoru. On avait à la fois la connaissance. Eh, na jedné straně jsme znali fakt, že to bylo zakázané, a také jsme věděli, že potenciálně to lze používat, takže proto RDE, nové RDE se snaží systematicky snižovat potenciál používání takovéhoto zařízení. Takto. Šel chybí mikrofon. Eu posso concluir que Takže já když teď udělám závěr. Vy jste věděli, že existuje takovýhle software nebo takováhle technologie, ale z nějakého důvodu jste nereagovali. No, riziko tady bylo. A my jsme si toho byli vědomi, že to riziko je. Mrs. Galpins. Paní Galpins. Ano, kostoň. Uh, Paní předsedkyně, moje první připomínka je následující. Na půdě našeho výboru plníme určité olkoly a k tomu potřebujeme ověřené informace. Není to však tak, že by tedy, je tedy třeba, aby informace, které tento výbor vyžaduje, nám komise předložila, a to dokonce písemně protože ty informace, které máme k dispozici, nepostačují k tomu, a nepostačovaly k tomu, abychom se vyhnuli takovému skandálu. Je vlastně směšné, že bylo potřeba, aby došlo ke skandálu, proto aby komise změnila svůj přístup k navrhované legislativě. A proto tedy mám určité otázky po té, co jsem si vás tady vyslechla. Za prvé, pokud jde o tu expertní skupinu, která se zabývá normami, čeho by mohla dosáhnout tato expertní skupina na půdě, tedy v oblasti harmonizace norem? Pokud jde o nařízení 715 2007, a odpojovací zařízení. Tady ta kritéria nejsou harmonizována a výrobce toho mohou zneužívat. Také jste řekli, že tedy i tuto úpravu by bylo, že tady i tuto legis, tento legislativní tak by bylo dobré upravit. Máte k tomu něco písemně? A mě by zajímalo tedy, jestli se budete dále věnovat problematice odpojovacích zařízení, protože tady definice, kterou používají Spojené státy, se výrazně liší od definice, kterou používá komise. A to by mohlo samozřejmě mít eh, i určité negativní dopady, přinášet určité znevýhodnění. Pokud jde o naše snahy vyhnout se této situaci, za prvé chci říci, že jsme zavedli tedy testy RDE, čili tedy, uh, zkuš, tedy testování za skutečného provozu. A tím vlastně tedy tlumíme ten dopad eh, příslušného softwaru a za druhé tedy výrobce bude mít zapovinnost poskytnout informace o tom softwaru, který eh, řídí motor. Jak tedy bude povinen poskytnout informace o tom, jakou strategii tento software volí. A to přímo na tom formuláři, ve kterém žádá o schválení typu. Takže v podstatě tedy bude možné ověřit chování vozidla za provozu. Pokud jde o tu definici v nařízení 715, říkáte, že není jasná. My jsme však přesvědčeni, že jasná je, můžou ji výrobci implementovat téměř okamžitě, co je ale potřeba, je společná interpretace. A na tom právě pracuje. A pokud jde o vaši připomínku, co je třeba sledovat a jak se vyvíjí americká legislativa, když se podíváme na legislativu Spojených států a Evropské unie, v podstatě si je to velmi podobné. Naše definice spolu vzájemně souvisí, není tu tedy žádná mezera a my navíc nadále sledujeme vývoj. Například nyní tedy bude nutné deklarovat, jaký software řízení motoru výrobce používá. A tímto tedy vlastně my uvádíme nad rámec toho, co je například v té americké definici. Já bych chtěla vědět, pokud jde o TAAEG, stále v předchozím nařízení bylo možné, aby komise eh, dávala své body na program. Ano, odpověď je ano. Děkuji. Takže v tomto případě v určitém okamžiku vůbec eh, napadlo vás, nebo udělali jste to, že na program dáte bod dodržování nařízení článku 5 a 13 příslušného nařízení, tak abyste mohli diskutovat s národními orgány členských států a homologačními orgány o tom, že dochází k nerespektování těchto předpisů a konkrétně bych chtěla vědět, eh, stáli vy jste vůbec řešili i tu otázku, zda byl, zdali eh, členské státy respektovaly to, co jste po nich chtěli v tom dopise, který jste jim poslali, když jste apelovali na to, že musí respektovat článek 5 a 15. Ano, my jsme naplánovali diskuze, pokud do aplikace nařízení 715, a nebo tedy užití těch techno um, zařízení v širším hledisku, v širším pohledu. My jsme se o tom bavili tedy už loni na podzim na dvou zasedáních v říjnu a v listopadu a minulý týden jsme tedy mm, debatovali o tom, jak se nám tato definice osvědčila v praxi, co je potřeba upravit, pokud jde o její implementaci, protože nám jde o společnou interpretaci. A myslím, že dopis eh, poslaný členským státům je staršího data, ne? Takže předtím na programu TAAEG toto téma nebylo. E, to je až je od kauzy Volkswagen, kdy e, TAAEG se začala tímto zabývat. Ne, e, nediskutovala se otázce interpretace nařízení Euro 5, Euro 6 v letech 2012, 13, 14. Takže je to nařízení 2007, abyste čekali kauzu Volkswagen, abyste se tím zabývali. A Přesně tak, protože tady vy v této skupině jste diskutovali a mohli jste diskutovat tedy s členskými státy a vy jste to neudělali předtím. Ano, to fórum, kde probíhaly diskuze o e, tomto bylo TSMV. A v roce 2014 proběhly pravidelné diskuze právě o podmínkách aplikace nařízení Euro 5, Euro 6. Ale co mě skutečně zajímá, mm, je nařízení z roku 2007. A to je e, předmět té naše vyšetřování. Děkuji. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já bych navázal na e, diskuzi o tom nařízení 715 2007 a chtěl bych se zeptat na e, jednu část, a to článek 5 odstavec 2, který uvádí výjimky umožňující použití odpojovacích zařízení, tak jak o nich tady diskutujeme, diskutujeme eh, kdy eh, zařízení snižujících činnost eh, systému regulace emisí. Zajímá mě zejména první odstavec A, tedy použití z důvodu ochrany motoru proti poškození nebo poruše a bezpečného provozu vozidla. Mohl bych vás požádat o vysvětlení, co je tím eh, konkrétní případ, jak je to myšleno, protože se mně zdá, že to je velmi široké možnost uplatnění eh, a je potřeba asi to, o čem jste hovořili, eh, ta specifikace, vysvětlení, jak je to chápáno, protože z mého pohledu takto jenom přečteného článku je to, je to skutečně velmi široké, široké uplatnění. Je to článek 5 odstavec 2. Thank you for the question. I will... Děkuji za otázku. Já eh, se pokusím ilustrovat aplikaci této výjimky jedním příkladem a můžeme vám poskytnout další případy, kdy tato výjimka může platit. A jedna věc, která je jasná, například jedno auto předjíždí druhé, potřebuje, aby motor jel naplno. To je jedna situace, kdy ten systém, který redukuje emise, by se dal e, dočasně dezaktivovat. Takže jsou příklady, kdy, kdy je to buď z důvodu bezpečnosti nebo ochrany motoru, kdy se to může. Ale e, výjimky se musí aplikovat restriktivně. Samozřejmě my vám rádi poskytneme další e, příklady písemně. Mr. Gizike. Pan Gizike? Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku na pana Šelte Braus, který je v důchodu, jak jsme slyšeli. Moje otázka se um, týká minulosti, takže děkujeme, že jste přišel. Přijetím Euro 5, Euro 6 v roce 2007 byla žádost na komisi, aby prověřila testovací cykly. Byla pracovní skupina v roce 2011 řízená. Jak to, že to trvalo tak dlouho? Za to byl zodpovědný kolega eh, Filip Žán, já už jsem měl jinou práci, to, ten už na to odpověděl, to nařízení eh, říká, že nový testovací postup pro Evropě je 6 ehm, by měl připravit hraniční hodnoty, to znamená, že musí být auta k dispozici, které budou fungovat podle těch to hraniční hodnot, které ta auta byly až v roce 2010. 2009 eh, jste říkala, to jsme mohli začít s tou pracovní skupinou už v roce 2009. Ano, my jsme řekli, že od roku 2009 začalo JSC eh, provádět odpovídající testy a jakmile první výsledky těchto textů byly k dispozici, pokud tomu správně rozumím, tak byla založena pracovní skupina. Přesto máme ten pocit zde ve výboru, že se nepracovalo s příslušným časovým tlakem. na to byl důvod, proč um, Um, to ještě ne, to, to nakonec nebylo. My čekáme na konečnou odpověď. Je možné, že Fihogen ehm, ehm, by na to odpovědět mohl. Ehm, pokud ale nepřijde, eh, nebude k dispozici ze výboru, máte nějaké jiné kolegy v komisi, které by tomu mohly zodpovědět? Otázku, kterou jste teď, otázky, které jste teď položil, tak Filip Žán už na to dnes odpověděl. Já se tam zda máte nějaké jiné osoby, které by mohly písemně eh, ředitele DG Enterprise nebo vedoucí oddělení nějaký seznam, to může udělat kolega Žán. Eh, to není naše role, abychom uváděli takovéto informace, ale chtěl bych vás upozornit také na nutnost, že je třeba respektovat ochranu osobních údajů. Pan Dante. Děkuji. Já jsem skutečně velice zaražen, když vidím fakt, že eh, třetí z testu souladu, že to se provádí v zemích, které ale nejsou těmi největšími producenty, například Lucembursko. Tisíc testů ehm, v letech 2009 až 2014 stejně tak v Holandsku a i na Maltě se to testuje. Tak já se ptám, jak vy můžete eh, tedy eh, reagovat na otázku 2 a říkat, že eh, toto, k tomuto dochází, protože existují různé rozdílné, někde méně přísné podmínky, které se aplikují v členských státech. A já se ptám, chci pochopit, jaké rozdíly v těch parametrech zde se aplikují při těch národních testech, testování, jak se aplikují ty testy, jaké parametry. A já se ptám, jaká opatření jste přijali v těchto letech, protože je zjevné, z těch různých zpráv to i vyplývá, že v podstatě ta vozidla se přesouvají ze severu na jih, z jihu na sever a provádějí se testy jinde, nebo třeba e, se obecně testuje třeba v jedné zemi a poté se testují emise zase jinde. To obecné testy provedou v jedné zemi a e, ty emise se testují jinde, takže e, jak jste na to reagovali v posledních letech? Takže ty země které testovali, že to nebyli ti největší producenti, to není pravda. Německo, e, e, ano třeba. Tak ale pokud jde o situaci no Lucemburko, ne, ne Německo, Lucemburgo, Lucemburgo, Lucembursko. Německo to je jasné, Lucembursko. Vy jste řekl, ty ty, které vyhotovily tu zprávu, tak eh, ty nebyly těmi výrobci. Já řekl jsem, že Německo mm, vydává homologace a je ochotno provést zprávu. Lucembursko a podobné státy, ano, dobře, na jihu třeba. No, tady jsou různé faktory, které to vysvětlují asi. A některé ty orgány, homologační orgány, třeba ty se přímo financují eh, podle počtu těch eh, schválovat, schválení, těch rozhodnutí o schválení, které vydají. Pokud je o Lucembursko a Maltu, například to jsou dvě, dva státy, které se zmínil, tak eh, abych, eh, tak to by vám museli vysvětlit sami, ale pokud jde o evropskou legislativu, tak určení homologačního orgánu to je eh, odpovědnost členského státu. My jako komise, my nemáme na žádné právo do toho vstupovat a legislativa nestanovuje konkrétní požadavky, pokud jde o určení toho homologačního orgánu a jeho mandátu pověření ale v některých případech, kromě toho, ve většině případů, takže ty orgány, eh, homologační orgány nejsou ty, které provádějí testy. To prostě postupují jinam, nějakým technickým centrum, stanicím a podobně. Buď to mohou být soukromé subjekty, nebo polostátní, nebo i někdy i mimo členský stát eh, eh, tedy ten stát, kde sídlí ten Eh, orgán, který schvaluje typ, typ pro typové schvalování, tedy homologační orgán. A já bych vás chtěl upozornit na reformy a e, ty novely, které navrhujeme nyní, teď, pokud jde o typové schvalování, takže pokud jde o e, pravidla, jde o pravidla o určení těch orgánů, které provádí technické, e, technická měření a takže, takže to všechno, to je příliš dlouhé již. And the questions maybe as well. Um, děkuji. Paní předsedkyně, já budu velice stručná. Když se vrátíme k nařízení z roku 2008 o typovém schvalování, ta moje předchozí uh, otázka se týkala nutnosti eh, toho, aby výrobce poskytoval informace ke typovému schválení TGRs. Já Eh, odpověď byla, že bych se měl zeptat orgánu pro typové schvalování a ne komise, ale článek 3 tohoto nařízení říká, na žádost komise orgán pro typové schvalování by mohl poskytovat informace o výsledku NOXu eh, po eh, systému EGR za nízkých teplot. To tam asi není zbytečně, to má nějaký důvod na základě všech informací, které komise měla které jsme, jak jsme četli včera v Guardianu, použila komise někdy tento článek v nařízení o typovém schvalování z roku 2008? La, je ne pense pas. Je pense pas. Já se nemyslím, já se nemyslím. Ale co můžeme udělat? Každopádně prověřit a poslat vám potvrzení písemně. Please do so. And my, my further question is... Moje další otázka eh, k odpovědi 8 jste řekl, že v roce 2012 komise poslala dopisy všem členským státům, kde zdůrazňuje, um, potřebu zvyšovat mechanismus dohledu a zajistit, aby členské státy měly příslušné struktury k dispozici a tak dále. Je tady specifický důvod, proč ten dopis eh, poslat a pokud ano, jak reagovaly členské státy? Udělala komise nějaký follow-up po roce 2012 na základě odpovědí členských zemí? důvod eh, toho dopisu, to byly diskuse, které proběhly v 15.2020 na stejné téma, eh, kde se kladly otázky o mm, eh, efektivní aplikaci ustanovení o dohledu nad trhem. Dopis byl poslán, samozřejmě můžeme vám poskytnout odpovědi, některé členské státy poskytly eh, eh, odpovědi o tom, jak v praxi aplikují dohled nad trhem. Jeden z důsledků eh, tohoto dopisu právě byly diskuze, které proběhly právě o tomto a i kvůli tomu jsme začali pracovat na radikální změně základního předpisu, pokud to je tedy uh, 2007-46, protože jsme zjistili, že již nereflektuje potřeby dohledu nad trhem a e, že i ne, jasně nestanovuje, jaké informace jsou nezbytné pro e, ochranu životního prostředí. Tady já to takže zde Eh, mám otázku na komisi. Vy to eh, hovoříte tak aproximativně, protože eh, naši mm, voliči se ptají, jaká je zde role parlamentu a zde i pan předseda Schulz byl jeden z hnacích motorů právě tohoto vyšetřování a i již před čtyřmi lety on přednesl tedy deklaraci a mm, on ale mm, mm, mm, takže možná byste mi mohli vysvětlit, vy jste zatím na to nereagovali vůbec na tuto roli parlamentu, ale pan Schulz tedy vyvinul velkou politickou aktivitu a já se ptám, zdali vůbec Evropský parlament vás upozorňoval, apeloval na vás, když jste pracovali na Report Cars 2020, eh, protože parlament měl otázky, asi písemné, možná ústní, a pokud ano, tak eh, Evropský parlament byl pozván na eh, schůzi CARS 21, to byla ta schůze na vysoké úrovni, kde, kterou navrhl komisař Tajany, ale tehdy to parlament odmítl. Ptáte se, já se ptám, z jakých důvodů, jaké důvody Evropský parlament tedy uvedl, proč odmítl účast? Děkuji. plusieurs niveaux. Je, je crois que c'est plutôt le... Já myslím, že asi to by spíše měl vědět parlament. Z jakých důvodů parlament eh, myslel, že není nutné se zapojit do e, této činnosti. Je třeba si připomenout, že po činnosti e, této skupiny tak e, komise vytvořila dokument, který byl předán parlamentu a o tom se, i vy jste k tomu vydali rezoluci. A já, problém je v tom, je, za prvé, jaká má být strategie, pokud jde o měření e, emisí ve reálných podmínkách a e, strategie dohledu nad trhem. A to ale vyplývá ze sdělení komise a o tom se i diskutovalo v okamžiku, když jste schvalovali rezoluci. Cada comparecencia surgen nuevos... No, takže tady existují velké indicie o tom, že národní orgány věděly a že zde komise e, nečinila a proto mám tři otázky. E, zdali bylo, e, zde z toho jasně tady vyplývá, že pokud jde o RDE, zde existovaly tři země, takové bloky zemí, kde. Dánsko, eh, tedy kteří to chtěli, a potom někteří, kteří chtěli více času a jiné, ta třetí kategorie mm, dělala obstrukce, státu dělala obstrukce, které to byly. this is the type of information that can this is the type of information that can be transmitted to the by the commission to the Toto je typ informací, které může um, předat komise výboru a um, souvisí to s dohodou o důvěrnosti, která se teď projednává. Um, děkuji, ale přece eh, tady by neměla být eh, žádná důvěrnost, mlčenlivost, protože někteří chtěli, aby se to přijalo, jiní, kteří chtěli více času a třetí dělali potíže, no tak přece to by se mělo sdělit, kdo to byl. A druhá otázka ještě, kterou bych na vás měl, ta se týká tohoto. Na zasedání technického výboru nikdy žádný členský stát neupozornil na mm, ty podvodné mechanismy, které by mohly dávat takovou indici, že to někteří výrobci skutečně používají. Žádný členský stát na to nepoukázal. Nikdy, podle mých znalostí, nikdy. Podíjem poner na dispozici. A můžete dát k dispozici výboru zápisy z jednání technického výboru? This is actually what I referred to in my earlier Toto je uh, věc, kterou jsem zmínil ve svých um, předchozích odpovědí, uh, eh, že se to projednává v rámci omezení dohody o důvěrnosti. V každém případě tyto dokumenty budou k dispozici buď v té uh, důvěrné čtecí místnosti nebo jinde, ale budou k dispozici. Dnes odpoledne máme koordinátory, pak vám sdělíme, jak to bude. No, mm, já jsem měl otázky a teď možná třetí, která se netýká těch předchozích, ale první, opakuji, které země nereagovaly, které dělali potíže. Za druhé, technický výbor také nereagoval. Jak to bylo s ním? A třetí otázka, e, to je také překvapivé, že po tom skandálu 10 dní najednou všechno šlo tak rychle a všechno bylo možné hned implementovat, včetně RDE. Takže proč to nešlo předtím? A to je pro mě aspoň eh, překvapivé, ne podezřelé. Mr. Uh, Mr. Mrs. Deli. Pane Deli? Hmm, Děkuji od samého začátku vás tady poslouchám a tady něco mi tedy nehraje. Vy říkáte, že jste měli podezření, pokud jde o používání toho softwaru před e, kauzou Volkswagen, dokonce jste řekli, že ale nemáte žádný konkrétní příklad, konkrétní motorové vizidlo, které by šlo, ale teď, když se podíváme na eh, to, co jste dělali v roce 2010, ten váš seminář v listopadu 2010, když se hovořili o budoucí legislativě, tak tam se jasně píše, eh, testované motorové vozidlo vykázalo vysoké emise NOx eh, při DAT eh, teplotě a dokonce vy sami tedy jste si kladli otázku a vy jste požadovali během tohoto setkání, a, a, a že tedy hm, to je hm, pochybné. A já se ptám, co se stalo s takovýmto motorovým vozidlem, které vy jste testovali vy jste zavolali výrobci, vy jste zavolali na, národním orgánům, aby se skutečně zjistili, věděli, jak je to možné, že takové motorové vozidlo může vykazovat takový problém. Co jste s tím udělali? Uh, thank you for the question. I, I think this is the... Děkuji za tuto otázku. Já myslím, že odpověď už jsem dala to vozidlo, které se objevilo v tomto článku, bylo vozidlo s benzínovým motorem otestováno v JRC. U už určitého konkrétního testu mělo eh, příliš vysoké emise, byl to tedy jenom specifický, jeden je specifický aspekt testu a je to také tedy důsledek chování toho konkrétního motoru v určité situaci. Nebylo to tedy tím, že by to auto bylo vybaveno nějakým eh, řídícím softwarem. A pokud jde první otázkou, potřebovali jsme skandál na to, abychom začali pracovat na legislativě. To musím důrazně odmítnout. My jsme začali připravovat legislativu RED ještě předtím, než vypukl skandál. Začali jsme a pak jsme tedy ten balíček zveřejnili v říjnu po tom skandálu s Volkswagenem, ale to znamená, že ta práce vlastně běžela dlouho předtím. Není to tedy tak, že by nás skandál donutil přijít s legislativou. My jsme na ní začali pracovat mnohem dříve. Vy říkáte, že jste zahájili práci, ale před chvílí jste řekli jednu skandální větu. Vy jste řekli, že ten software Mm, byste řekl, že v té době to nebyla naše priorita. No, to je přece divné, když se podívám především na legislativu z roku 2007 až do posud, to je vlastně již 10 let deset let, co se neaplikuje a důsledky jsou jasné, přímé, veřejné zdraví, zdraví lidí a práva spotřebitelů. A během deseti let, po deset let, vy mi říkáte, no, my jsme si dávali na čas a podobně, ale jak je to možné? Jaký je důvod toho, že to nefunguje? Jak to, že legislativa z roku 2007 se neaplikuje? To je reálná otázka. Vy jako komise, přece vy jste strážcem aplikace, řádné aplikace evropské legislativy, vy nad tím máte bdít. Já myslím, že to mohu vysvětlit eh, docela jednoduše. Používání eh, těch podvodných softwarů bylo zakázané. Ano. Takže na to jsme reagovali. Za druhé, zde bylo riziko, to jsme říkali pořád, že tam bylo riziko, že existují takové softwary, ale nebyl konkrétní příklad, kde bychom to mohli prokázat, že se používá. A mm, proto naše, důsled, proto naše činnost především se týkala eh, pra, prací na testech, které by byly důvěryhodnější, to znamená, aby se ale protože používání toho softwaru se vůbec neprokázalo. A eh, my jsme chtěli tedy ten problém řešit strukturálně. Sorry. Ja, vielen Dank, Děkuji. Já se navzdory té frustraci pokusím trochu lépe pochopit to, jak pracujete. Vy jste na otázku mé kolegyně před chvílí odpověděli, tedy otázka lepšího prosazování či implementace legislativy případě odpojovacích zařízení jste tedy řekli, že vám doposud nebylo nic známo, že jste tedy a že vám jde o to, aby následně legislativa byla prosazována po celé Evropě stejně. Nicméně tedy spotřebitelské organizace združené do Mezinárodní asociace spotřebitelů na tento problém upozorňovala už dlouho. Podobné články se objevovaly také v americkém tisku, čili mě by zajímalo, jak to funguje na půdě komise. Nikdo tam nečte, nebo jak tedy eh, jste vlastně ve skutečnosti hodlali postupovat? Eh, jak už jsme řekli, pokud jde o definici jsou tu dva velké rozdíly mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Ten největší rozdíl spočívá v tom, že ve Spojených státech musí výrobci deklarovat to, jakou strategii řízení motoru mají ve snaze eh, upravit emise. A také tedy z tohoto pohledu je trh eh, ve Spojených státech více harmonizovaný než v Evropské unii. Čili z tohoto pohledu jsme to vlastně chtěli zlepšit. A ještě jedna připomínka. Americký systém je opravdu velmi solidní, ale nesmíte zapomínat, že navzdory tomu, že ten systém funguje už dlouho, nebylo to tedy API, které odhalilo používání eh, odpojovacích zařízení, čili to v podstatě tedy ukazuje, jak dlouho to trvá, než dojde k detekci takového jevu. Je, je to tedy podle mého názoru důkaz o tom, že jakýkoliv systém má své slabiny. Dobře, tak ještě druhá otázka. Vím, že tedy eh, i ostatní poslanci předkládali písemné otázky komisi k této věci jak hodláte reagovat. Chcete dávat nějaké plošné, povrchní odpovědi, které povedou k další výměně informací, nebo neměli bychom se dohodnout na nějakém standardu, do jaké hloubky bychom měli jít? Nebo o tom nic nevíte, tady konkrétně vy? No, evidentně. Otázky které klade eh, parlament, eh, ano, s těm, k těm přistupujeme velice pečlivě a pokud zde jsou nějaké konkrétní informace, tak eh, s nimi budeme pracovat. A pokud jde ale o nějaké vágní obavy, no tak samozřejmě mm, tím se zabýváme, ale mm, záleží to na tom, co se potvrdí a podle toho se potom k tomu to zpracuje. To všechno potom určuje náš postup. Pan, Pan Henkel? Jenom několik velmi stručných otázek. Za prvé, kdy jste se dozvěděli o tom, že ve Spojených státech v roce 1998 již byl podobný skandál? Týkal se, týkal se výrobce nákladních automobilů. Tak zhruba. No, jakmile se to objevilo ve Spojených státech, tak hned a důsledkem byl bylo zavedení e, předpisu zakázat e, tedy toto zařízení, bylo to v předpisu z roku 98. Také jste řekli, že ta definice softwaru je v pořádku, ale implementace ne. pokud jsem to správně pochopil. Nyní také Fiat a Opel stojí před obviněním, že jejich interpretace je poměrně velkorysá. Neznamená to tedy, že by se vyplatilo mít přesnější definici, například pokud jde tedy o to rozmezí teplot? Komise já tady to zopakuji, ta legislativa hovoří jasně, ale je možné, že potřebujeme lepší tedy eh, interpretaci, více harmonizovanou interpretaci a komise je tady připravena pomoci. Ale k tomu také potřebujeme to, co jsem zmínil, detailní informace, které v tuto chvíli nemáme k dispozici. Potřebujeme informace o tom, co vlastně se objevilo v těch testech, abychom to mohli interpretovat. To tedy můžeme udělat, ale nemůžeme to udělat jen tak z čisté vody. A mezi tím jste slyšeli o situaci v Japonsku, Suzuki Mitsubishi. Ukazuje se tedy, že existuje celá řada různých způsobů, jak manipulovat software. Nejenom tedy software, ale také hardware. Například k těm testům odešlete vozidlo, které je vylehčené. A jak tedy hodláte reagovat na to, že vlastně neustále vznikají různé vytáčky? RDE testy, tak jak je předjímá legislativě, legislativa jsou asi tedy nejlepší způsob, jak to eh, odhalit existenci tedy nějakého softwaru nebo technologie. U nás tedy eh, v Evropě budeme vlastně jediní po celém světě, kteří používají testy typu RDE, čili testování za provozu a je třeba říci, že ve Spojených státech sice používají přenosné měřící systémy emisí, ale nikoli za účelem certifikace. A nyní tedy se nacházíme ve stádiu monitorování. Po tom prvním řekneme, co se nám osvědčilo, jaké byly první výsledky a poté budeme monitorovat aplikaci pravidel. A pokud tedy se, ob, se ukáže, že je třeba něco ještě zlepšit, tak to samozřejmě uděláme. Je to tedy kontinuální proces. Paní Varneš? Ve vaší odpovědi na otázku 10 říkáte, že komise opakovaně žádala členské státy, aby eh, umožnili úplný přístup k výsledkům testování emisí na půdě jednotlivých národních příslušných orgánů. A to také, že některé státy, například Francie, Spojené království a podobně, reagovaly vytáčkami. No a jak jste na to reagovali vy? Řekli jste například jasně, že bez těchto dat se dál pracovat nedá? Yeah, I mean, um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 I, won't elaborate on that, but... A o tom nechci hovořit, ale komise samozřejmě bude muset přeskoumat, co v takovém případě udělat. Dann habe ich noch eine... A potom mám ještě druhou otázku. Ve své písemné odpovědi na otázku 5, pokud jde o diagnostické systémy na palubě letadla, tady říkáte, že tyto údaje v Evropě nejsou schromažďovány systematicky nebo centrálně. Například ve Spojených státech platí povinnost tato data a předávat příslušným orgánům. A mě by zajímalo, jestli v tomto ohledu chystáte nějakou legislativu, která by to také vyžadovala. A e, pokud ne, tedy jaké do důsledky z té situace vyvodíte? Děkuji. Já to nebudu komentovat eh, rozdíl mezi našimi a americkými pravidly. Máte pravdu, že tam tedy mají orgány schválení typu přístup k eh, datům od výrobce. Ale teď je otázka, jaké informace komise opravdu potřebuje vědět, protože eh, potřebujeme jen informace, která skutečně řeší to, co o, o co nám jde. Takže nyní v podstatě uvažujeme o tom, jestli je třeba tato pravidla zlepšit. Je to tedy průběžný proces. Děkuji, pan Šulcem. Děkuji. Já jsem si tady pozorně vyslechl ty otázky, které tu byly položeny. Na některé z nich jsem neslyšel uspokojivou odpověď, takže mám chuť je zopakovat ale já tady nejsem žádný právník, já jsem inženýr a mám problém s tím, když jsou věci formulovány nepřesně. A proto se chci vrátit zpátky k jednomu tématu, tedy ty emisní testy EFZ. Vy říkáte, že neodpovedají realitě, nicméně v nařízení 715 2007 článku 5.1 se říká, Eh, se tedy hovoří o vlastně běžném provozu tohoto vozidla, ale to je vlastně všechno. Nijak dál to není definováno a já vlastně nechápu, co myslíme tedy těmi no, běžnými provozními podmínkami nebo za běžného provozu. A pak tedy samozřejmě ty věci vlastně eh, jak si spolu neladí. Máte pravdu, že ta eh, myšlenka běžného provozu není definována v legislativě. My tím běžným provozem myslíme jakýkoliv typ jízdy a řízení v reálném světě. Proto jsme také zavedli určité proměné faktory pro schodu, eh, výsled, které zohledňují jak tedy výsledky emisních textů, tak, tak výsledky testů ze zkušebního uh, provozu. Nicméně evropská legislativa zpravomocnila komisi k tomu, aby přijala určitou legislativu k testování. V době, kdy jsme tuto legislativu přijímali, byly k dispozici jenom výsledky laboratorního testování, proto také tuto legislativu měníme. Přišli jsme s balíčkem RED, ale v tuto chvíli tedy pořád ještě jsou právně závazné laboratorní výsledky. A to tedy vlastně nejde proti duchu platné legislativy. Děkuji za tuto odpověď, nějak mě ovšem neuspokojila. Protože když se podívám na to, co je potřeba dělat eh, teď a v následních, eh, a tady těch budoucích několika měsících, na to mi odpovídáte tím, co jste udělali v minulosti. Ale dobře, a teď mám tady technickou otázku. Technické kompetence komise která takto reguluje odvětví automobilového průmyslu a se s dodavatele. K tomu potřebujete mít skutečně potřeb, tedy pořádné technické vybavení a znalosti. Je takto komise opravdu vybavena? Já si myslím, že tedy technické kompetence našich kolegů rozhodně nejsou eh, spochybnitelné, ať už ti to fungují na jakékoliv úrovni a také se opíráme o experty vnější. Ať už tady jsou to experti z akademické půdy, z nevládních organizací a podobně. Takže my ty experty máme. A snažíme se tedy schromážit veškeré potřebné informace. Z těch tedy předchozích odpovědí jsem pochopil, že nechcete jmenovat konkrétně žádné členské státy, které by tedy dělaly obstrukce, eh, které brání tomu, aby tyto eh, nové testy byly spuštěny co nejrychleji. Všichni víme, že v Sovětském svazu se tedy to fungovalo velmi neefektivně. Inženýři Eh, sice vyprojektovali most tak, aby odolal, jenomže během výstavby docházelo k rozkrádání materiálu, takže nikdo si nemohl být jistý, že ten, most je, ten postavený most je skutečně odolný. A oni měli docela jednoduchou metodu testování. Na most eh, najelo několik nákladních vozů plně naložených těžkým štěrkem a pokud odolal, no tak byl odolný. Podobně je to ve skandinávských zemích, kde jsou tedy, kde tedy v papírnách ředitelé těch papíren veřejně popíjejí vodu, která proudí ven z těch papíren, aby dokázali, že byla správně vyčištěna. A mě by zajímalo, jak tedy vy vlastně podobně prokážete, že ty výsledky těch testů skutečně fungují. Testy, které jsou zaváděny, Komise a 28 členských států považuje za vhodné, a to tedy, že odráží podmínky ve skutečném provozu a také to budou mít tedy zainteresované, zainteresovaní aktéři možnost se přihlásit do debaty a e, souhlasit s tím, zdali tedy ty výsledky e, odpovídají očekávání. A musím teda říct, že já bych nechtěl být ten řidič jako který najíždí na ten pochybný sovětský most. Nicméně, všichni tedy říkáte, že tyto testy jsou adekvátní, ale jakým způsobem si to opravdu můžeme ověřit, protože zatím je to čistě teoretické. Nic z toho ještě nefunguje, čili co je potřeba změnit v systému, aby se ukázalo, že to opravdu funguje. Ty testy, které už tady od začátku roku běží za učitelem monitorování, a to je vlastně součást vaší odpovědi, my to ověřujeme ještě předtím, než tady se stanou mandatorními. A tyto výsledky budou používány k tomu, abychom ověřili, že to za prvé funguje a za druhé to bude další follow protože víte, že v roce 2017 je naším záměrem provést roční přeskum faktorů schody, tak abychom zjistili, jestli není možné jejich výčet trošku redukovat. A my doufáme, že ten počet se podaří snížit. Takže ten proces monitorování a přehodnocování už vlastně běží. A konec. Nakonec poslední paní Bonfa. Sorry Claude, but everybody exceeded the time and we are... Všichni překročili čas a jsme na konci. Omlouvám se, Claude. No, tak to nefunguje. Kdybych měla čas, tak žádný problém. Kdyby byl čas, tak není problém, ale prosím. Merci. I asked, I, want to put the question. This is wonderful. Okay. Dans l'annexe v příloze 1, kterou poslala komise na stránce o limitních eh, eh, podmínkách ve odpovědi 2, vy eh, říkáte, že tam hovoříte o CEA, ale tady se nehovoří, ne, není pravda, že oni, mm, vám, oni chtěli po vás, aby se snížila rychlost ve městech a potom vy jste také i v podstatě ne, tam pořád není zahrnuto start eh, za studena, potom testy sportovních aut, potom eh, emise po prodlouženém zastavení více než 3 minuty a opětovné nastartování, potom eh, čas, který je potřeba v, tedy ve městech ve srovnání s venkovem a já se ptám, co bylo zavedeno na žádost automobilového průmyslu a z jakého důvodu, protože vy jste to uvedli, ale tady přece máme experty, kteří pracují v Evropské komisi a ti by to měli dělat, a ne na požadavek průmyslu. Pokud je to nutné, tak můžeme doplnit informace v příloze 1 a tam je celá řada témat, to znamená Eh, proč rozhodly orgány tak, jak rozhodly v komisi a potom eh, i eh, to, co bylo realizováno v rámci TCMV. Cíle bylo dohodnout se a získat kvalifikovanou většinu při hlasování v rámci TCM. Tady nebyl cíl uspokojit eh, průmysl nebo zástupce tedy průmyslu či okolkoliv. Pokud to bude nutné, můžeme se vrátit eh, ke každé informaci, kterou jste zmínila a doplnit to, jaké byly důvody, proč eh, komise toto použila, jaká kritéria použila a Eh, jak to bylo s většinovým hlasováním v TCM. Možná aspoň jednu odpověď. Proč měníte eh, tedy eh, ten technický příklad, proč vy hm, jste stáhli ten návrh testovat i při vysoké rychlosti? Proč jste stáhli tuto možnost testování při vysoké rychlosti? To by mě zajímalo. Já chcem, chtěla zmínit Jedna z věcí, o kterých jste eh, mluvili, které jste řekli, že chyběly, eh, abyste pochopili ten proces, my chceme, aby takzvaný cold start byl v tom třetím balíčku. To má být součástí legislativy. Důvod, proč to nešlo v prvním balíčku, bylo vypracování metody, jak vážit hodnoty z toho studeného startu a zbytkem trasy. Uh, takže e, to byl problém mm, udělat to v tom termínu. Neznamená to, že to e, zdáváme nebo že na to zapomínáme. Ono se ta legislativa teď vypra, vypracovává a bude to v tom třetím balíčku. Co se týče těch zbývajících prvků, tak vám vysvětlení poskytneme. E, pane Turmes, musíte vědět, že um, já to organizuji, dávám vám jednu minutu na otázku a odpověď. Um, takže a DI, je e, tady návrh PEMS. Proč zase ztrácíme dva roky ehm, z důvodu filibusteringu automobilového průmyslu? Mělo to být v roce 2012. Alternativa ehm, kterou navrhuje průmysl, zase je Eh, jde proti cyklu, zase ztrácíme čas. Detaily činnosti z roku 2012-2013 se nachází ve zprávě. Detaily činnosti v, letech v letech 2011-2012 a v polovině 2013 to se figuruje ve zprávě z roku 2013. A e, různá technická činnost, e, ta je tam detailně popsána a odůvodněna. Já e, nechci odůvodňovat, zda to bylo příliš rychle nebo málo rychle, ale můžeme vám říct, jaké byly detaily činnosti, které v září 2013 vytvoření task force, pr- pracovní skupiny, tato task force, jak je na tom? tedy je vytvořena v září 2013 a měla by dokončit činnost do poloviny roku 2014, tak kde je ta task force? Ještě existuje nebo ne? Dohodli jsme se na jedné minutě. Já bych chtěla uzavřít dnešní schůzi. No já se omluvám. No to je přece, já se nedostal odpověď, Claude. Komise opět, ne, prostě já mám dojem, že od komise se nedozvíme vůbec nic. Nic z ní nedostaneme. No, dobře o tom si promluvíme. Za prvé, kromě té frustrace, kterou eh, asi tady pociťujete, já vám chci poděkovat za to, že eh, jste tady přes tu frustraci Já chci poděkovat všem členům tohoto výboru za velice hloubkovou diskusi eh, v těchto, těmto otázkám. Budeme muset v budoucnu řešit celou řadu věcí, takže prosím, předejte vaše polit, svým nadřízeným v komisi eh, ten signál, že nejsme spokojeni se spoluprací, se týče dokumentů, a že je třeba dobrou, dobrá příprava na naše nadcházející setkání. Ale děkuji vám, eh, že jste přišli.